So, dear colleagues. Kolegyně a kolegové, máme minutu po deváté, takže pojďme začít. Nyní nás čeká bod 12, tedy prezentace studie o budoucích obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím po Brexitu. Je mi příjemnou povinností přivítat pana profesora Eckhouta, který je autorem této studie a tuto studii nám během nadcházejících deseti minut představí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že mohu prezentovat studii, kterou jsme připravili pro Evropský parlament. Děkuji také za příležitost zpracovat tuto studii pro Evropský parlament a dnes ji odprezentovat. Můj úvod bude velmi krátký, nebudu hovořit o všech bodech této studie. Rád bych se jenom soustředil na pár základních cílů, které jsem sledoval v této studii a to v kontextu probíhajících vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Branka se nám trochu posouvá. I když zdá se, že se spíš posouvá střelec na straně Spojeného království než cíl, na který míří. Dopsal jsem studii v únoru a vzhledem ke stávající diskusi o budoucích obchodních vztazích se již zdá být trochu neaktuální. Já jsem se především snažil zasadit do kontextu to, který model je lepší. Mnozí komentátoři se na to dívali z pohledu toho, pro který model se Spojené království rozhodne. Ty modely jsou navázány na jednotlivé země, tedy, Nizozemsk- eh, tedy Norsko, Turecko, Švýcarsko a další. Nicméně myslím si, že je možné se na to podívat více do hloubky. A na to, jaký druh integrace na trhu by fungoval. Tedy integrace to je Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko do určité míry Ukrajina a na druhou stranu máme liberalizační model, model volného obchodu, a ten se vyvíjí v dvou různých podmodelech, které mají hluboké rozdíly mezi svými rysy. A v rámci svých vlastních znalostí bych se rád soustředil na některé právní a instituční rozdíly mezi modely tržní integrace a volného obchodu. Když se podíváme na posledních 20 let, jak se vyvíjela mezinárodní obchodní politika a Evropská unie, tak musím říci, že rozdíl mezi integrací vnitřního trhu a omezeními volného obchodu se ještě prohlubuje. Má studie se nevyjadřuje k hospodářským dopadům, Mám ale za to, že ekonomické modely nejsou schopny zohlednit rozdíly mezi těmito dvěma případy, takže by mi ležela na srdci eh, nejistota investorů, která by nastala, pokud Spojené království odstoupí od modelu integrace do evropského trhu. Nechci se také zabývat tarify, protože mám pocit, že tato diskuse o Brexitu se příliš soustředuje na tarify, především co se týče celní unie. Pochopitelně cla jsou důležitá do určité míry, závisí to ale odvětví od odvětví, závisí to od výše cel a navíc také vyžadují fyzickou infrastrukturu a kontroly na hranicích. Nicméně jsou pouze malou součástí celkového stavu věcí. Tady máme zásadní rozdíl v regulaci produktů a trhů a to se dá považovat za necelní překážku. Kromě toho také v této studii jsem chtěl zmínit spojení s navázanými politikami, například politikou životního prostředí, ochrany spotřebitelů, hospodářské soutěže. Tady zase pokud si zvolí integraci na trh anebo volný obchod, tak důsledky budou různé. Pak jsem se také snažil trochu více popsat různé pojmy jako vzájemné uznávání, harmonizace a podobně. Snažil jsem se tedy prostřednictvím této studie sdělit, jak já chápu rozdíly mezi těmito jednotlivými modely. londýnském metru máme znak, eh, který nás upozorňuje na mezeru mezi vlakem a nástupištěm. A já mám pocit, že takovýchto mezer je více. Podívejme se eh, na vzájemné uznávání. Spojené království by chtělo hlubokou komplexní dohodu o volném obchodě. Dnes to vypadá, že u některých, že zhruba na 20 let dokonce by přijali i celní unii. V rámci této komplexní obchodní dohody o volném obchodě a také vzhledem k tomu, že britská regulativa je zcela v tuto chvíli v souladu s evropským právem, tak se zdá, že by mělo být možné vytvořit systém vzájemného uznávání. Já osobně si myslím, že by to ale bylo velmi složité, především vzhledem k tvrdým limitům, které, na dohodu, které pro dohodu stanovila britská strana. Protože když se podíváme na to, jak funguje vzájemné uznávání na vnitřním trhu, a to už nehovořím o uh, hodnocení souladu, což je pouze maličká součást vzájemného uznávání, ale o skutečném uznávání e, regulace trhu a produktů. V Evropské unii se toho dosáhne legislativní harmonizací. Čili nikoli zvykové právo, nejbrž směrnice Evropské unie, které na vnitřním trhu zajistí minimální harmonizaci, která umožní na druhou stranu potom vzájemné uznávání. Jinými slovy by to tedy znamenalo plné zapojení do právního systému Evropské unie se vším, co z toho vyplývá. V akademických kruzích probíhá diskuse. Profesor Nikolajdy z Oxfordské univerzity vede blog, který uh, hovoří o příležitosti jakéhosi řízeného systému vzájemného uznávání ve vztahu Evropské unie a Spojeného království. Profesor Revel ze stejné univerzity, s tím, že jeden je politolog a druhý je právník, vede druhý blok a já jsem spíše na straně právníků. Pokud Spojené království skutečně chce opustit eh, Evropskou unii a jurisdikci Evropského soudního dvora, a nebude již evropské právo součástí vnitrostátního práva, no tak potom by bylo daleko těžší dosáhnout vzájemného uznávání. Teď jenom pár slov ke službám. Zase mám na to osobní názor. Pokud si srovnáte integrace na vnitřním trhu a volný obchod v oblasti služeb, tak uvidíte, že snaha dosáhnout liberalizace mezinárodního obchodu prostřednictvím koncepčně jednotného systému, který byl vytvořen spolu se Světovou obchodní organizací prostřednictvím GATS, obecné dohody o službách a jejich obchodování, je to tedy dohoda, která se zabývá pravidly nediskriminace přístupu na trh a podobně. Já osobně mám za to, že tento projekt se nepovedl. Nepovedl se ve VTO ani v těch nejlepších dohodách o volném obchodu, která, které uzavřela Evropská unie. Nenajdeme příliš velkou liberalizaci obchodování se službami. Obchod se službami se sice otevírá na mezinárodní úrovni, nicméně eh, nikoli primárně jakožto důsledek liberalizace obchodu prostřednictvím obchodních dohod ve VTO. Je to spíše odvětvová záležitost, eh, případně se toho dosáhlo jednostranným otevíráním trhu a změnami ve vnitrostátní legislativě. Takže zase nevím, jestli dohody o volném obchodu eh, nám, je, nám nějak pomůžou v oblasti obchodování se službami. Nyní pár rychlých bodů k volnému pohybu osob. Volný pohyb osob nemůžeme považovat pouze jako nehospodářskou politiku. Nemůžeme se na to dívat pouze z migračního pohledu. Přispívá to k integraci trhů v Evropské unii přece. A to několika způsoby, včetně toho politického. protože otevření trhu je kompenzováno příležitostí pro evropské občany pracovat kdykoliv po EU. A pro mě jako pro právníka jsou důležité i další dva body. Mezinárodní volný obchod funguje na základě smluv, které jsou zakotveny v mezinárodním právu. Tyto mezinárodní dohody jsou stále více považovány za něco, co nemá přímý efekt. Mnozí říkají, že mezinárodní smlouvy by neměly mít přímou účinnost v evropské legislativě. Já s tím nutně nesouhlasím, nicméně je to přístup, který zaujala jak Evropská unie, tak mnozí jiní. Na druhou stranu evropské právo přímý účinek má, je tedy plně součástí vnitrostátního práva a mám opravdu za to, že tady se jedná o neviditelnou ruku volného obchodu a evropské integrace, na kterou často zapomínáme. Integrace je zakotvena do vnitrostátního práva a následně každá firma, každý obchodník může velmi účinně e, dovážet zboží z jiného členského státu. A plus pod to spadá jurisdikce Evropského soudního dvora, na který se můžete obrátit v podstatě prostřednictvím vnitrostátních soudů. A teď si to srovnejme s mezinárodní situací. Máme odvolací orgán VTO, který v podstatě je zajacem Spojených států. Odmítá jmenovat nové členy do tohoto odvolacího orgánu a systémy, které byly stanoveny u dohod o volném obchodě, příliš účinně nefungují. Já jsem neviděl opravdu žádné již rozhodnuté kauzy v rámci dohod o volném obchodě. Takže i tady máme veliké rozdíly. Teď ty návazné politiky přeskočím, protože na to nemáme čas a podíváme se hned na instituce a agentury. Systém tržní integrace v rámci Evropské unie se stále více vzdaluje mezinárodnímu volnému obchodu. A to právě vytvářením agentur, které získávají stále větší regulační pravomoci. V Evropské unii tedy spíše přecházíme k systému federální exekutivy. Jinými slovy, na federální úrovni máme silné exekutivní pravomoce a těžko si představit, že by nečlenský stát se tohoto systému účastnil, aniž by tedy přijal to, že bude součástí evropského právního řádu. Ve zprávě nehovoříme o několika věcech. Konkrétně o celním partnerství, o kterém se začalo před několika týdny hovořit ve sdělovacích procesích, protože v únoru to vypadalo tak, že to nikam nepovede. Pak se o tom ale začala více bavit britská vláda. Byť tedy dnes ráno to vypadá, že zase tento nápad opustili. Tedy celní partnerství. K tomu bych chtěl říct ještě jednu věc, o které se moc nevyjadřovali komentátoři. Vůbec to slovo celní partnerství. Z toho by vyplývalo, že to je něco jako celní unie. Ale když se na to partnerství podíváte, na to, jako vymysleli, tak se v podstatě jedná o dohodu o volném obchodě. Jinými slovy, Spojené království chce pravomoc mít nezávislou obchodní politiku a uzavírat obchodní dohody s dalšími zeměmi světa. Nevím, jestli bude úplně fungovat výběr cel, ale i kdyby to fungovalo, tak Evropská unie by pořád trvala na pravidlech původu, která by tedy musela platit pro obchodní vztah Evropská unie a Spojené království. Spojené království může uzavřít obchodní dohodu, která třeba umožní dovážet bezcelně náhradní díly na auta, což by tedy podpořilo investice do automobilového průmyslu ve Spojeném království. No a potom, kdyby britská auta mohla bez bariér na evropský trh, tak by to konkurenčně znevýhodnilo evropské výrobce. Takže opravdu si myslím, že to je dohoda o volném obchodu a nevím, proč to nazývají celním partnerstvím. Teď co by se mohlo stát s obchodními dohodami, které uzavřela Evropská unie? To je ale opravdu k debatě, omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane profesore Eckhaute a nyní máme ještě 25 minut na debatu. Kdo se první přihlásil o slovo? Pan Brad Kempel. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát panu profesorovi za velice férovou a informativní zprávu. Mně se zdá, že ta aktuální situace se nezměnila, protože ty Prioritní alternativy eh, pro Velkou Británii by byl volný obchod podobně jako s Kanadou nebo C++. A vzhledem k tomu, že C++ se eh, nabízelo. Eh, myslím, že by byla dobrá obchodní dohoda s nulovými cly na veškerá, veškeré zboží. To se Kanadě nedostává a podobně jako veškeré ostatní dohody o volném obchodu by to také mělo obsahovat služby. To je to druhé plus. Zdá se, že se nám nabízí C++, což je dobré, je to dobrý základ, z něhož vycházet. Pan Barnier řekl eh, v březnu během té debaty o Brexitu, že Spojené království se rozhodlo pro jednotný trh a celní unii a že jsme to akceptovali. Myslím, ne, nevím, jestli toto skutečně je naše pozice a nevím, jestli celní unie je skutečným hráčem a jistě eh, sledujete to, co se odehrává ve Westminsteru, těch 15 eh, pozměňovacích návrhů, které dolní sněmovna zřejmě zruší, ale eh, nevím, jestli to tak opravdu projde, protože Eh, v Británii se zdá, že Britové již mají plné zuby veškerých těch tahanic a že by se raději chtěli přiklonit k VTO a možná, že k žádné dohodě vinou všech těchto eh, pozměňovacích návrhů ani nedojde eh, protože to Britové považují za neúctivé vůči sobě. Já se pana profesora chci zeptat, je zajímavé, co říkáte o VTO a její alternativě Řekl jste, že ten přechod by mohl být relativně hladký, to je na straně 24 vaší zprávy. Mohl byste nám říci, co by se stalo, kdybychom vlastně přistoupili k, nebo se dali touto cestou, co by se stalo v oblasti cel? Myslíte, že by došlo k uzavření zvláštní smlouvy, nebo že jestli bychom vlastně ty, tu celní úpravu ponechali tak, jak je teď. To je asi moje hlavní otázka, co se týče této zprávy. Děkuji Alessia Moskvou. Děkuji i já. Chci poděkovat za zprávu. Toto je jedna z nejzajímavějších zpráv, která na toto téma byla vypracována. Skoro bych ráda zatleskala za eh, tuto podporu, která se nám dostává. Několik úvah k těm návrhům. Já jsem z té studie pochopila, že jakékoliv navrhované řešení vlastně nevyřeší problémy, o nich je zde řeč, eh, vztahy se Severním Irskem. Takže ta studie nepojmenovává nějaké tvůrčí řešení v tomto směru. A žádná alternativa ani řešení nenabízí. Jak si tedy myslíte, že bychom mohli eh, tedy postupovat po této složité cestě? A za druhé se chci zeptat na eh, nejasné záležitosti jurisdikce. Je pravda, že existují různé úrovně akceptace různých jurisdikcí, ale já to chápu tak, že jakákoliv nabízená alternativa představuje buď technicky, anebo politicky eventuálně problém. A nakonec, protože nemám dost času, abych mluvila déle, studie předestírá problém budoucnosti obchodních dohod. A pokládá to ale přitom za marginální problém. Ale ve světle vaší prezentace si kladu otázku, jestli skutečně to bude marginální problém, a nebo jestli spíše naši partneři začnou dělat problémy, až uh, uh, uh, Spojené království bude odcházet. Helmut Scholz. Děkuji. Chci poděkovat panu Eckhoutovi za prezentaci. Mám tři krátké otázky. My jsme právě slyšeli ve skupině pro monitoring Brexitu otázky, které se týkají celní unie. A vzhledem k tomu, že politicky vůbec není jasné, kterým směrem se budeme ubírat, tak se tady velice mlží, co se týče budoucího celního vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou eh, unii eh, po Brexitu, včetně otevřené otázky ohledně období přechodu. A když jsem si pročítal vaši studii, zdá se mi, že eh, se snažíte vyhnout tomu, abyste nabízel směr, kterým by se mělo jít. To ale znamená, že když se podíváme na vnitřní strukturu výrobních jednotek eh, v britských eh, podniků eh, v Evropské unii, tak vidíme, že náklady na výrobu rostou. To bude mít přímý dopad na produkty samotné. Ty mohou být považovány buď za britské a nebo možná za evropské v rámci té naší struktury. Jak to tedy vidíte? A co to bude znamenat pro budoucnost obchodní a výrobní perspektivy britských podniků v Evropské unii a co to bude znamenat pro pracovní místa, která budou vystavena těmto výzvám. Druhá otázka. hovořil jste o otázce služeb a, a o liberalizaci služeb. Myslím, že ta jednání se, na, se nacházejí v obtížné situaci nejenom kvůli tomu, že e, na e, služby nemůže, nemohou dopadat ekonomické dopady liberalizace služeb, ale musíme také vzít v úvahu fakt, že pracující a v průmyslu služeb, na který bude mít přímý dopad způsob organizace eh, služeb. Jak tedy vnímáte tu výzvu, ty otevřené otázky a tu eh, dohodu o rozvazu, roz, eh, o rozvodu, co se týče práv občanů? tam, kde to nebude regulováno. Rád, rád bych poprosil, abyste se k tomu vyjádřil, jak to bude vypadat v budoucnu. Děkuji. A děkuji také, pane profesore, za tuto studii. To je opravdu zajímavá. Zvláště zajímavé jsou vaše závěry. Já je přečtu, protože to je opravdu důležité vyjádření. Je politování hodné, že Brexit je charakterizován obrovským odmítnutím eh, úlohy eh, common law, co se týče spolupráce a integrace Evropy. Eh, odmítnutí Spojeného království Eh, úlohy Evropského soudního dvora a přání, přání eh, vzít si zpět kontrolu znamená, znamená návrat eh, k, inter, k intergovernmentalismu a modelu mezinárodních vztahů charakterizovaných silovou politikou. Já jsem přesvědčená Evropa, Evropanka, věřím, že musíme nacházet společná řešení společných problémů a že bychom měli jako největší obchodní blok využívat naši ekonomickou sílu a snažit se pro naše občany získat to nejlepší a spravedlivější obchodní politiku ve světě. To si myslím, že je velice silný závěr. Veškeré analýzy o ekonomickém dopadu Brexitu ukazují, že jakýkoliv model odchodu z EU bude mít tíživý ekonomický dopad a Eh, tento dopad na různé regiony bude ještě silnější. Můj region bude patřit k těm, které utrpí nejvíce, protože máme obchodní přebytek z EU, eh, jak, služ, jak ve službách, tak ve zboží, na rozdíl od celého Spojené království. Eh, Spojené království má přebytek ve službách a vy jste, pane profesore, řekl, že celá debata ve Spojeném království je dominována vlastně otázkou cel a že to není správné, protože je to pravda, že naše výrobní základna je velice důležitá, je to také páteří naší regionální ekonomiky, ale výrobní, eh, výrobní páteř je vlastně jenom malou částí evropské, eh, britské ekonomiky. A když se podíváte, co se nám nabízí v podobě eh, dohod o volném obchodu, tak to rozhodně neuspokojí požadavky našeho průmyslu služeb a výroby zboží. Já jsem zcela přesvědčena, že se musíme podrobněji podívat na návrh, který jste dal na stránku 18, což je e, otázka vlastně e, specifického modelu EEA, což by byla nějaká specifická celní unie. A my bychom potom eh, v Londýně eh, mohli vznést otázku, ráda bych slyšela na to váš názor, do jaké míry si myslíte, eh, kdyby Spojené království vstoupilo do EE, e? do e e a do, e, do EHP, jaký dopad by to mělo? jestli to vidíte jako možnost a jestli, kdyby Spojené království se stalo eh, součástí EHP, jestli by to mohlo věci změnit, protože pro nás je to naprosto nezbytné a naprosto nezbytné pro regiony, jako je ten můj. A v neposlední řadě IMSPL. Děkuji, pane předsedo. děkuji za tu studii a prezentaci této studie. Kdyby to bylo možné, já bych eh, se ráda dotkla trochu hlouběji všeho, eh, co se týče toho regulativního odklonu. Slyšeli jsme o všech těch obchodních dohodách jejíž cílem je odstranit eh, obchodní překážky a posílit spolupráce. Tady jsme svědky eh, samotného opaku. Vycházíme se situace integrace a eh, a postoupíme k méně, vlastně k menší konvergenci. Jak se toto dá zvládnout a jakým způsobem zajistit, aby ten odklon k němuž dojde, měl minimální negativní dopady na obchod. A druhá otázka. Nezávisle eh, na celních kontrolách, až bohužel Spojené království opustí EU, budeme muset zase znovu obnovit veškeré celní kontroly a mechanismy, tak jak to bude nutné. Jak potom zaručit, abychom měli homogenizaci těch optimálních podmínek, tak abychom nevytvořili zbytečné další překážky. Ku příkladu pro obchodování malých a středních podniků. Pan Rádmaus a pan, pan uh, Campbell, pan Rádmaus. Možná kolega může eh, jít první a já potom. Děkuji. Eh, jenom pro informaci, co se týče toho, co řekla Judith Curtin Darling, která upozornila na ten poslední odstavec. A e, mně se zdálo, že to, co tam stojí, se hodně liší od zbytku zprávy. Vy jste ten odstavec e, psal sám a nebo jste byl ovlivněn e, nějakými jinými subjekty, když jste vytvářel tento odstavec. To bych rád slyšel. Děkuji, ten, teď pan Dátmus. Děkuji. Jenom několik základních faktů které asi nejsou eh, součástí tohoto dialogu, všech dialogů, včetně dialogu o referendu. Jednoduše. Chcete-li vyvážet zboží do zahraničí, musíte respektovat eh, pravidla té země. Chcete-li vyvážet auta do USA, jako třeba Německo to dělá v obrovských objemech a hodnotě, tak němečtí, německé automobilky musí respektovat americké zákony. Někdy totiž eh, výdáme na eh, součástkách, že toto není k dispozici pro obchod v USA. Otázka je, jestli evropská pravidla se mají týkat veškerého vývozu ze Spojeného království. Eh, pro veškerá odvětví, veškeré segmenty pro služby, které se nebudou vyvážet do EU. Obecně řečeno, asi 12 britské ekonomiky se týká vývozu zboží do EU a toto číslo klesá. Znamená to, že 80% se to netýká. Problém eh, členství v EU v jednotném trhu eh, problém Evropského soudního dvora Judith Garling, když jste součástí jednotného trhu a EU, tak 80%, což bude ještě více za několik měsíců britské ekonomiky, která <clears throat> nemá nic co dělat s Evropskou unii, bude vystavena veškerým překážkám evropských pravidel, směrnic, nařízení a tak dále. Eh, možná, že řeknete, že to za to stojí. Možná, že si to myslíte. Já si to nemyslím, ale myslím, že by se o tom alespoň mělo debatovat, protože toto, tato skutečnost se ignoruje. Eh, Evropský soudní dvůr. To, co Evropský soudní dvůr mimo jiné dělá, prosazuje pravidla jednotného trhu. jste členem jednotného trhu, tak spadáte tedy pod eh, jurisdikci Evropského soudního dvora. Možná, že je to dobré, ale je to velice důležité. A ještě jeden bod na závěr. My jsme tady součástí výboru pro mezinárodní obchod eh, s, a hovoříme celou dobu o obchodních dohod, ale ve finále nepotřebujete žádné obchodní dohody, chcete-li obchodovat eh, úspěšně a ziskově. A tři největší vývozci do EU, totiž USA, Čína a Rusko, nemají s Evropskou uní žádné obchodní dohody ani pět z největších vlastně deseti obchodníků je nemají. Prostě ty obchodní dohody k, obchod, k provozování obchodu nepotřebujete. Já mám pocit, že se na to všichni neustále díváme z toho špatného konce. My bychom se měli na to dívat z opačného konce a odpovědět si na otázku, jak by to vypadalo, kdyby neexistovaly žádné obchodní dohody a obchodovali bychom podle pravidel VTO. To je ta debata, kterou bychom měli vést. Děkuji, pan, pane profesore. Děkuji. Děkuji. Já bych nejprve začal eh, otázkou, která padla mezi těmi posledními, ale musím eh, říct si tedy, že já jsem tu zprávu sepsal sám, včetně, té, eh, včetně těch posledních odstavců, těch závěrů. A velice dobře jsem si všechno promyslel a stojím se za každým slovem, které je v této zprávě. Také bych chtěla říci, že jeden význačný poslanec Evropského parlamentu eh, řekl, že možná nejjednodušší by bylo zkrátka přechod pod pravidla VTO. Mm, nevím přesně, kde to tam bylo v té zprávě. Otázka byla, jaký by to mělo dopad na cla, na celní eh, systém. Samozřejmě přechod do vztahu podle VTO mezi EU a UK by zkrátka znamenalo že Evropská unie by potom uplatňovala na veškerý dovoz z Spojeného království cla, protože pokud by to neudělala, tak by vlastně porušila zásady v, v rámci VTO. Takže pokud by tam nebyla žádná dohoda o celní unii, nebo e, dohoda o volném obchodu, tak by vlastně potom Evropská unie musela uplatňovat stejná pravidla a cla, jako, jako uplatňuje třeba na dovoz e, z USA nebo z Číny, protože to jsou právě ty dvě země, s nimi ještě není žádná taková speciální obchodní dohoda, jak jste říkali. No a ta výška cel, to by pak záleželo na tom konkrétním odvětví, ale z, upl, eh, pak by to teda ta cla se uplatňovala i na dovoz ze Spojeného království do EU. To by samozřejmě pak sebou neslo veškeré ty eh, celní kontroly i v, eh, v rámci tedy mezi kontroly mezi Severním Irskem a Irskem. Potom ta otázka Severního Irska. V mé, ehm, já v té studii vlastně, vy jste říkali, že tam nenavrhuji žádnou nějakou, nějaké kreativní řešení, což já tady s tím tady souhlasím. V zastávajících politických podmínek eh, s těmi Eh, s těmi mezemi, které vymezila spojené, eh, vláda Spojeného království. Mm, oni tedy, mm, pak jsou zde vlastně ještě takové ty meze, které zase vymezilo eh, Evropská unie, tak je dost těžké vlastně vymyslet tam nebo přemýšlet o tom, jak může vypadat nějaké to kreativní řešení. Samozřejmě to, že tam nejsou hranice, mm, to se netýká pouze celní unie, ale vlastně souvisí to i s tím, že vlastně jak Severní Irsko, tak Irsko jsou ve vnitřním eh, trhu, takže tam vlastně zatím není žádný důvod eh, mít nějaké eh, kontroly. A také víme, dobře si pamatujeme, kolik let to trvalo, <clears throat> než opravdu došlo k tomu, že může probíhat obchod, fyzický obchod, bez těch fyzických kontrol a různých celních odbavení. Bylo to asi 300 legislativních aktů a mnoho let vyjednávání. Takže já si zatím neumím představit, jak eh, bychom se mohli vyhnout eh, vzniku těch hranic. Pokud eh, by tam nebylo opravdu plné sladění mm, legislativy, to znamená, buď by tam byl nějaký ten celní, celní orgán, pardon, celní um, združení. Eh, buď, možná by tam mohlo být nějaké řešení, že Severní eh, Irsko by mělo nějaký zvláštní statut, nebo by tedy vlastně celé Spojené království bylo v takovém nějakém zvláštním statutu, ale eh, zcela jistě tam vzniknou nějaké potřeby určitých kontrol, celních kontrol a pak je s tím tedy spojená otázka fyzických hranic, hraničních přechodů, a i když se budete, bude tam určitě snaha snížit tuto, tyto, tuto nutnost těchto fyzických hraničních přechodů nebo hranic, ale eh, ta ekonomika mezi Irskem a Severním Irskem je opravdu velice silně integrována. Já si mm, vůbec nedokážu představit takový výsledek eh, Brexitu, který by nepřinesl žádnou újmu. Leda, že by Spojené království zůstalo eh, ve vnitřním trhu a celní unii. Pak je tam ještě otázka, která se týkala eh, jurisdikce, mm, pak se týkalo se zejména řešení sporů. To samozřejmě bude do velké míry záviset na tom, jak bude vypadat to budoucí partnerství, ale myslím si, že jakmile se začnete zabývat myšlenkou spolupráce, nebo ještě možná nějaké užší spolupráce, nějakého sdílení regulačních přístupů mezi Spojeným královstvím a EU, tak pak potřebujete nějaký jiný nástroj, než máme ten tradiční nástroj řešení sporů na VTO. Musí to být nějaký nástroj, k němuž mohou mít e, obě strany přístup, musí to být takový systém, který opravdu zajistí, že se použije právo eh, v zásadě uniformně. Máme třeba v, v, v rámci EHP, zde máme speciální uh, soud, EFTA, takže možná něco takového potom bude zapotřebí v tomto kontextu uh, mezi EU a Spojeným královstvím. Co se týče nějaké budoucí obchodní dohody uh, o volném obchodu, já to, tam jste říkali, že říkám, že by to mělo nějaké marginální problémy. Uh, Eh, řeknu něco, co vlastně už souvisí i s některými ostatními komentáři ze strany poslanců. Aspirace Spojeného království eh, vypracovat si svou vlastní ehm, takovou politiku vývozu, eh, tam oni by vlastně měli začít tím, co už existuje a měli by zaručit, že výhody těch stávajících dohod o volném obchodu jsou zachovány a nejsou nějak oslabeny. Já si myslím, že to ale nebude příliš jednoduché, protože Spojené království samozřejmě nemůže nabídnout eh, třeba stejnou velikost trhu jako Evropská unie může. Mm, takže pokud já bych třeba těm třetím zemím měl něco radit, což já rozhodně nedělám, to bych chtěla eh, jasně říci, tak já bych těm třetím zemím možná řekla, aby se zkusili, aby zkusili trošku, jak si Spojené království, jak se pumpnout, trošku z nich eh, získat něco více, než eh, co jim třeba nabízí Evropská unie. A samozřejmě každá země mm, může říci, no vlastně na nás už se tyto dohody nevztahují. Mm, Pan poslanec žádá nějaké důkazy. Jaké důkazy chcete, nebo jaké já si myslím, že už zde zazněla různá prohlášení třetích zemí, které řekly, že by vlastně se možná chtěli podívat eh, znovu na některé aspekty těch stávajících dohod. Eh, je to vlastně určité posouzení něčeho, co ještě se nezrealizovalo, takže je dost těžké, abych proto přinášel nějaké důkazy. Takže já si myslím, že to není marginální problém. A upřímně řečeno, myšlenka, že Spojené království může z této vlastní obchodní politiky získat mnoho, tak to je myšlenka, ke které já jsem poměrně skeptický, protože minimálně musíte být schopni sami něco nabídnout mezinárodnímu trhu. A velikost vašeho trhu je třeba něco, co je velice důležité v, tém, v tomto ohledu. Celní unie a případné dopady na podniky. Zde mám určité obavy. A proč? No, jedná se o to, že žádný stávající ekonomický model a ekonomové se snažili vytvořit různé modely a vymodelovat různá budoucí, budoucí scénáře po Brexitu, ale mám pocit, že vlastně zatím je opravdu pro všechny těžké odhadnout rozsah Ehm, toho, jaký bude mít eh, odchod z celní unie, ty různé vztahy, investice, možnost nabírat eh, pracovníky z celé Evropy, eh, možnost vlastně jak si cestovat bez ve všem, nebo jezdit, do, dovážet zboží bez jakýchkoliv kontrol. Hmm, co to opravdu bude znamenat? Eh, pro podniky a pro jejich investiční rozhodnutí, to si myslím je opravdu obtížné v současnosti odhadnout. VTO mezi svými hlavními cíly je eh, řešení sporů, ale také dalším hlavním cílem je bezpečnost a jakási předvídatelnost eh, toho obchodního prostředí. A to si myslím, že je také velice důležité pro dnešní ekonomii v ekonomi- pro dnešní ekonomiku. Takže tato bezpečnost a předvídatelnost. A to je právě něco, co je teď eh, ohroženo, oslabeno. Opravdu ta situace je těžké, je těžké odhadnout, jak, to bude, mm, jak se to bude vyvíjet. Co se týče služeb, samozřejmě ta myšlenka z 90. let že na tyto věci se můžeme dívat pouze takovým tím ekonomickým paradigmatem liberalizace ta, ta, ta stroskotala. Ukázalo se, že ty cla zde nejsou pouze protekcionistická um, těch služeb, navíc u služeb vlastně tam nejsou jakési hranice, spíše tam jsou určitá omezení přístupu na trh ale důvod, proč to pak může být obtížnější s těmi službami, tam to bude tak, že vlastně vě, e, tam budou se uplatňovat jiné soudní systémy, jiná jurisdikce. Máme zde finanční služby, ale pak jsou to třeba dopravní služby, telekomunikační služby, právní služby, vzdělávání, um, zdravotnictví a všechny tyto věci jsou regulovány úplně jiným způsobem a to a s, e, veli, samozřejmě s, um, z dobrých důvodů. Takže myslím si, že bude dobré spíše se podívat, jak si na to hlouběji, na nějaké sdílené hodnoty a zajistit, aby ta domácí regulace vycházela z těch sdílených hodnot, pokud chceme dále pokračovat v tom liberalizovaném prostředí. Ale víme, že třeba i v samotné Evropské unii je dost těžké ehm, dosáhnout ehm, praxi toho volného obchodu se službami s těmi rozdíly, které máme. Byť zde je velká integrace. No a z Evrop, eh, Spojené království třeba teď už jedná s Indií o hodě o volném obchodu a Indie třeba chce lepší přístup na trh Spojeného království pro své občany, pro své poskytovatele služeb. No a to vlastně ale zase samozřejmě už se souvisí s otázkami imigrace. Další dotaz se týkal um, možnosti toho, aby se v tom rozhodování účastnil i Evropský hospodářský prostor a celní unie. Já jsem o tom vlastně nehovořil úplně konkrétně v té zprávě, ale myslím si, že jak eh, že, že, že, tam, že ten samotný evropský hospodářský prostor je jaksi problematický, byl nějak vytvořen v té době, kdy vznikl, tak to asi byla do, dobrá myšlenka. Tehdy to reagovalo na určité problémy, které byly, nebo na některé otázky. E, myslím si, že celkově v rámci EHP je takový problém s demokracií. Nevím ani, zda bychom mohli najít nějakou kreativnější, e, že bychom našli nějakou kreativnější cestu, aby přidružené země mohly třeba více hovořit do připravované legislativy, kterou pak vlastně budou moc, muset dodržovat. takže myslím si, že by tam byl určitý prostor třeba s některými, spolupráce s některými třetími zeměmi, které usilují o stejné. A pak jste se ptali, jak se vyrovnat s divergencí v oblasti regulace. Na jedné straně, jestli tady ještě mám čas, pane předsedo, budu se snažit o stručnost. Ale chtěla bych říct jednu věc. Myslím si, že pro Evropskou unii to není tak, takovým strašákem. Já se obávám, že nebudu, nemohu souhlasit zde s panem e, poslancem, že většina produkce e, nebo že, že to, že mm, eh, Spojené království musí s, při, přijmout veškerou legislativu z Evropské unie kvůli tomu, že dováží část své produkce do Evropské unie, ale Evropská unie je opravdu velký, velké odbytiště. A Evropská unie se snaží, aby dovozci mm, tedy dodržovali její legislativu, no a dovozci se o to také snaží, protože chtějí eh, odbít své zboží, takže já si myslím, že ke stejnému eh, vývoji dojde, by došlo i ve Spojeném království. Děkuji. Já si myslím, že k tomuto tématu se ještě určitě vrátíme, ještě po druhé, možná po třetí, nikdo neví. Děkujeme za tuto práci, ještě pan poslanec se hlásí, ale bez mikrofonu. E, k jakému bodu se chcete vyjádřit? Pane poslanče, já mám takovou technickou poznámku. Podle jakého paragrafu jednacího řádu? Ne, dobře, v pořádku, říká pan předseda. Buďte stručný. Já bych ještě chtěl, abychom, to, abychom, abychom se k tomuto tématu vrátili někdy jindy, abychom na to měli více času. Třeba Jody Gerling nebo eh, ještě jeden kolega ti měli velice dobré eh, komentáře. Já bych ještě chtěl říci, že vlastně sám mluvčí ve svých odpovědích přišel s mnoha dalšími tématy a s dalšími návrhy, které vlastně vůbec ani nebyly v, tom, eh, v té zprávě. Já si myslím, že to je takový určitý precedent, že vlastně v, té, v těch svých odpovědích, v těch svých závěrečných slovech mluvčí najednou přichází s úplně novými myšlenkami Pan předseda říká, ano, děkuji, tak já si myslím, že jste měli dost času na diskusi dnes, ale zcela jistě se k, této, k tomuto tématu ještě vrátíme, asi zřejmě ještě několikrát. A teď tedy, Daniel, prosím, 10 minut. Nepotřebuji 10 minut, potřebuji dvě minuty. Po přistoupení Chorvatska do Evropské unie jsme vyjednali tuto dohodu. Evropská unie tímto rozšířila celní unii. Na základě pravidel Světové obchodní organizace Evropská unie musí vyjednat, vyjednávat se VTO kompenzační úpravu. A takováto úprava je potřeba pakliže vnější tarify vedou k navýšení tarifů nad úroveň, na kterou bylo vázána ve VTO přistupující země. To platilo pro případ Chorvatska a Nového Zélandu, a to především co se týče dovozu jistých druhů masa, kde evropská cla jsou vyšší než cla, která mělo Chorvatsko předtím. A ta kompenzace má být přiměřená danému zboží a podobné dohody panují už z Brazílii a Evropský parlament to schválil 15. března minulého roku. Vyjednávání vedlo k návrhu dohody výměnou dopisů, které byly Eh, podepsány 13. Eh, března tohoto roku, s tím, že předtím byly parafovány. Tato dohoda se týká hovězího, eh, ale také jehněčího a kozího masa. Tedy přímý dopad bude dosti omezený. Následně navrhuji, abychom schválili tuto dohodu, která je víceméně technickou záležitostí po vstupu Chorvatska do Evropské unie. Děkuji. Stínový zpravodajové. Já budu hovořit za Karolínu. My podporujeme tento návrh. Děkuji. David, nějaké připomínky? Nemáme čas. Nepodporujeme pochopitelně tuto dohodu s Novým Zélandem. Alde, Elis tady není. Klaus Buchner? Já myslím, že situace je jasná, nemusíme to komentovat. Helmut? Není tady náš stínový zpravodaj, ale předpokládám, že se ubereme, budeme ubírat stejným směrem. FTD? Nikdo? V tom případě komise Robert Jerome z generálního ředitelství Agri. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl upozornit, že se jedná o poslední dohodu, kterou budeme mít v souvislosti se vstupem Chorvatska do Evropské unie. Na postup už jste zvyklí, takže děkuji za to, že souhlasíte s touto dohodou. Děkuji vám. Daniel. Děkuji. Já myslím, že je dobré uzavřít velmi rychle tyto záležitosti, protože Chorvatsko už je v EU řadu let, takže bychom se měli snažit všechny tyto agendy dovést k úspěšnému konci. Já jsem spokojený, že to je poslední z těchto úprav, které jsme museli učinit s tím, že pozněvací návrhy mohou být předloženy do 23. května, což je příští týden v 18 hodin. A hlasovat se bude na dalším zasedání, to znamená 20. června. Dobrá, tolik tedy k tomuto bodu. Trochu jsme předběhli čas. takže začneme hlasovat v 10.00. Kolegyně a kolegové, začneme hlasovat. Nejprve si prosím ověřme, zdali nám fungují hlasovací karty. Please. Prosím, uděláme si testovací hlasování. Zahajuji zkušební hlasování.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 Uh, budeme tedy, než budeme hlasovat, tak jsme byli požádáni, abychom bod 15, tedy makrofinanční pomoc, makrofinanční pomoc Ukrajině, odsunuli. SAD v této žádosti nevychází z obsahu kompromisu, ale jako předseda tohoto výboru mám za to, že jsme se dohodli s AFETem, že najdeme společný přístup k tomuto rozhodnutí. Je to ten článek 53, plus, starý známý. My to máme v gesci, nicméně v úzké součinnosti s kolegy z AFETu. A protože pan Alistair je v Sofii, a ztratil mobil a je tam řada dalších věcí, kvůli kterým není možné se s ním spojit. Já jsem mu včera poslal e-mail a dostal jsem odpověď, že mu nevyhovuje ten kompromis. Následně se tedy navrhuje, abychom na 28. května přesunuli toto hlasování. S tím, že my jako výbor Souhlasíme s kompromisem a byli jsme v kontaktu s radou a s komisí. A toto tedy řekneme kolegům z AFETu. Než budu hlasovat, než budeme hlasovat, tak dám slovo panu Valencovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych radši hlasoval dneska, protože když to odsuneme, tak to nebude smysluplné. Máme hlasovací seznam, Máme dohodu s kolegy tady, ve svém výboru, a když to budeme přesouvat na 28. května, tak se tím stejně nic nezmění. Máme s radou a s komisí neformální dohodu u kompromisu 1, tedy u toho společného prohlášení, které nahrazuje řadu pozněvacích návrhů kolegů z výboru INTA. A v duchu dobré spolupráce jsme také zapracovali řadu připomínek AFETu. Kromě dvou. A to z toho důvodu, že jsme se nedohodli se spoluzákonodárci. Takže si myslím, že máme dobrý návrh. Dobře spolupracujeme se s tím spolu zpravodaji, za to jsem velmi vděčný a myslím si, že prostě, že bychom dneska měli hlasovat dobrá, zpravodaj se vyjádřil jasně, ale nezapomínejte na tu dohodu s Afetem, nicméně vy se musíte rozhodnout. Tak to máme v jednacím řádu. Takže zahajuji hlasování k tomu, jestli se eh, odsune. Ano, když budete hlasovat pro, tak to znamená odsune. Možná elektronicky bychom to mohli odhlasovat. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Uzavírám hlasování. Budeme hlasovat dnes. Takže nejprve bod 14. To je hlasování eh, o ochraně před dumpingovým a subvencovaným dovozem se zemí. Jedno hlasování elektronicky zahajuji ho tím. Uzavírám hlasování. Jasná většina přijala. A tím se dostáváme tedy k bodu 15. Makrofinanční pomoc Ukrajině. Nejprve kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržele se? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, klidně, takže zahajuji elektronické ověřovací hlasování u pozněvacího návrhu 25. Uzavírám. Jasně zamítnuto. Pozměvací návrh 3. Kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměvací návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní AFET 4. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6. odpadá, takže sedmička. Dvě zbývající otázky jsou body C a D, můžeme o nich hlasovat. Takže sedmička jenom body C a D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto osm pro. Pardon. Odpadá, odpadá. Takže teď trojka. Takže AFET 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní elektronicky budeme hlasovat o pozměněné verzi této zprávy. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A velkou většinou to bylo přijato. Pane Valenco, gratuluji vám. Nyní se dostáváme k bodu 16 strategie zadávání veřejných zakázek. Pan Kaspary. Nyní kompromis jedna. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis dvě. Ne, pročkejte. Pozněvací návrh 5, druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. Pozněvací návrh 2, kdo je, eh, tedy kompromisní, kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. A navíc pozněvací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržele se zamítnuto, 32 pro, proti, zdržele se zamítnuto, 33 pro, proti, zdržele se přijato, 34 pro, proti, zdržele se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržele se přijato, Celá zpráva v pozměněné verzi, elektronické hlasování, zahajuji ho. Uzavírám s velkou většinou přijato, dané blahopřeji. Tímto končí hlasování a dostáváme se k bodu 18 a nyní dám slovo panu Winklerovi, který mě bude zastupovat po zbytku zasedání, takže těším se na další schůzi s vámi. So, dear colleagues, uh, if uh, you allow me, then... Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud mi dovolíte, tak ještě požádám všechny, kteří už se nebudou účastnit další části dnešní schůze, aby v klidu, pokud možno, opustili jednací sál. A my se teď podíváme na bod 17. Informace o ad hoc delegaci, která eh, zamířila do Číny mezi 7. a 9. květnem tohoto roku. Takže ta eh, mise obsahovala také návštěvu Šanghaje. V Šanghaji jsme se setkali s předsedkyní eh, eh, Lidového kongresu a také obchodní komory. Také jsme strávili dva dny v Pekingu, kde jsme se zeptali s význačnými zástupci obchodu. Byl tam například náměstek ministra pro obchod, místo předseda kongresu a také předseda hospodářského a finančního výboru tohoto kongresu. Dále jsme se, ze, se ještě setkali se zástupci dvou velice důležitých orgánů. První je tedy Národní komise pro rozvoj a reformu, to je orgán, který má za úkol provádět čínskou ekonomickou politiku a pak jsme ještě navštívili nový orgán, který má na starost eh, regulaci v oblasti přístupu na trh. Eh, tento orgán byl založen poměrně nedávno, je to součást reform zaváděných. Děkuji za eh, to, že jedna poslankyně upozornila ostatní, aby byl klid v jednacím sále. Takže eh, jedná se o orgán státní administrativa pro tržní regulaci. Je to vlastně mm, subjekt, eh, který sjednotil několik eh, orgánů, které fungovaly předtím. Naše delegace se setkala také se zástupci evropských podnikatelů. Já už budu muset asi tady zaťukat kladívkem, abych si vynutil klid. Děkuji vám, kolegové. Takže setkali jsme se také se zástupci eh, obchodní komory, jak v Šangaji, tak v Pekingu. Víte, že tato eh, obchodní komora je vlastně takovým naším partnerem. Rovněž jsme hovořili i o další schůzce, o další, eh, která se bude konat v Bruselu v září. Myslím si, že ta mise probíhala mm, docela ve vhodný čas. Mm, navíc se jedná o různé unilaterální opatření našich obchodních partnerů, k nímž teď došlo, my jsme s nimi o tom hovořili. Usilovali jsme také o podporu multilaterálního obchodního systému, hovořili jsme o situaci ve VTO a o možných řešeních, která chceme najít společně tak eh, aby VTO dobře fungovalo. Pak, co se týče ještě bilaterální agendy, tak eh, jsme tlačili na to, aby došlo k rychlému zakončení dohody o zeměpisném označování a také eh, jsme tlačili na to, aby došlo k většímu pokroku v vyjednáváních o dohodě, o komplexní investiční dohodě. Slyšeli jsme mnoho takových různých politických příslibů, pozitivních přístupů. Například ne, hovořili jsme o nedávných oznámeních otevření přístupu na trh, zejména co se týče automobilového odvětví, finančních služeb. Pak jsme také hovořili obecně o zavádění ekonomických reform v Číně. Také jsme měli příležitost se lépe poznat eh, s našimi protěžky. Rovněž jsme si i uvědomili určité rozdíly a také jsme viděli určité menší eh, ambice, třeba ze strany čínského ministerstva. Já se teď obrátím na členy, kteří byli přítomní v té delegaci. Takže nejprve pan David Martin, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád řekl, že bych chtěl poděkovat sekretariátu za organizaci celé mise. Myslím si, že ta mise proběhla velice dobře. Setkali jsme se ve velké většině se všemi lidmi, s kterými jsme se chtěli sejít. A já mohu říci, že bych navázal na váš úvod, e, tam, mm, co se týče těch zeměpisných označení, tak tam eh, to vypadá na určitou dohodu, na určitou naději, že minimálně nějak eh, v létě, eh, v červen, červenec, kdy se má konat summit mezi EU a Čínou, tak by mohlo už dojít k té dohodě. Pak ale co se týče té investiční dohody, tam mám pocit, že oni to tak trošku dali k ledu, že to nějak hm, nemají příliš velké ambice to, tuto dohodu uzavřít. Také Eh, si nejsem úplně jist, zda byla pochopena naše kritika. Mm, například eh, naši investoři v Číně musí splňovat jiné podmínky než třeba čínští investoři v Evropě. Mm, mám pocit, že oni to pochopili, eh, jak se reagovali na to souhlasně, ale mám pocit, že vlastně s tím příliš mnoho nebudou dělat, že spíš se, spíše budou Ehm, spíše budou nadále hájit hlavně čínské zájmy. Také Evropská obchodní eh, komunita řekla, že mm, my jak si řešíme čínský problém, ale měli bychom řešit evropský problém. Měli bychom vlastně hájit hlavně sami sebe ehm, Máme, tam byl třeba mm, lobbystická aktivita ohledně nástroje na obranu eh, obchodu. Pokud chceme změnit tu situaci, tu rovnováhu mezi Čínou a Evropskou unii, tak musí být Evropská unie jednotná a konsistentní v tom, co chceme od Číny a musíme pevně a soustavně usilovat o splnění svých cílů. Děkuji. Nyní další kolega Salvatore Čiku. Děkuji za slovo, pane předsedo. mohu podpořit to, co řekl můj kolega, to znamená děkuji také orga, organizátorům této mise. Tato delegace se stála při sobě, byli jsme schopni zastávat a hájit evropskou identitu a také identitu Evropského parlamentu v čele nebo mm, když jsme tady čelili té čínské delegaci. Mm, už jste zazněla všechna téma, o kterých jsme hovořili, byli jsme schopni eh, všechna projednat. Také jsme dokázali trvat na tom, aby byla dokončena ta dohoda o zeměpisném označení. Mělo by to být opravdu už někdy v červenci. je jasné, že Čína teď provádí reformy, které mají, které tedy provádí jejich kongres, mají různé plány, různé myšlenky. Jsem poměrně přesvědčen, že ve světle této schůzky můžeme říci, je to jaksi na nás. My sami musíme splnit, musíme nést tu svou část své odpovědnosti. Pak zde ještě další aspekt, o kterém, o který chci upozornit. Ve situaci, která expanuje na mezinárodní scéně, Samozřejmě ty, ty, to hlavně ten, ty, ty události mezi USA a Čínou. Víme, jaké názory zastává prezident Trump. A také víme, eh, co vlastně chce Trump prosazovat na té globální scéně. Vypadá to, že mm, naše delegace mm, hovořila rovněž s čínskou delegací, byli tam význační zástupci čínské politiky, oni vlastně také hovořili potom s americkými protěžky. Chtěla bych ještě říct, že možná znáte osud jedné velké čínské firmy. To se týče těch cel, tak my jsme vlastně v té době byli v Číně a hovořili jsme o těch clech. Tehdy vlastně došlo k tomu, že tedy Trump udělal tu výjimku. Bavám se, že tam může být k určitému dominovému efektu, který nakonec eh, dopadne i na nás. Já jsem si velice dobře vyslechl, jak to vlastně bylo s tím jednáním. Trump se snaží um, působit na Čínu. Také vlastně je tam určité spojenectví, um, souvisí to se Severní Koreou. Takže nestačí pouze mít na zřeteli um, dohody mezi EU a USA, ale veš, i veškeré další okolnosti a doprovodná opatření. Také chci ještě říci, že pan Winkler byl opravdu velice uh, dobrý v tom dialogu, v němž do něho jsme se zapojili. Děkuji nyní paní Marie Šake. Děkuji za slovo. Myslím, že už jste zaznělo mnoho informací, ale bych chtěla ještě k tomu něco dodat. Ta eh, delegace byla velice, nebo ta, ta mise byla velice zajímavá. Doufám, že nebyla určitě poslední. Byli jsme přijímáni na vysoké úrovni, ta jednání byla upřímná. Bohužel tedy někdy opravdu byly trošku problémy eh, s překladem nebo s tlumočením a hlavně to všechno vlastně pak déle trvalo kvůli tomu tlumočení. Eh, jde o to, že mm, se musíme zaměřovat na eh, nadbytečnou, nadbytečnou produkci čínské ocely a hliníku a s tím související problémy. My jako regulátoři se snažíme řešit problémy, ale ta obchodní komunita zažívá spíše takovou zlatou horečku v Číně, pak jsou tam problémy s diskriminací, s nekalými praktikami, možná, že to tam třeba není úplně jaksi formálně, ale v praxi to tak probíhá, takže možná by bylo dobré, kdybychom vytvořili určitou eh, strategii EU-Čína, a ta by se netýkala pouze otázek INTA, ale zahrnovala by celou paletu. Patřil by tam třeba i digitální vývoj, um, umělá inteligence, vojenský průmysl, různé um, cíle, lidská práva, um, role Číny v Africe, je tam opravdu veliká agenda, takže my bychom měli usilovat o to, aby vznikla speciální strategie EU Čína. Také jsme hovořili alespoň stručně o digitálním obchodu. To je určitě téma, na něž se musíme ještě soustředit, abychom bojovali s protekcionismem a s dalšími omezeními vůči západním a evropským podnikům. A poslední věc, kterou bych chtěla říci, mnoho toho, co jsme slyšeli, snělo rozumně a snělo v souladu s tím, jak to my chápeme, například ta různá pravidla zaměřena na obchod. Ale já se trošku obávám, že nevždy to potom v praxi vypadá tak, jak jsme slyšeli, nebo jaké byly ty přísliby a také si myslím, že tam je možná nedostatek eh, důvěryhodnosti. hodnosti takže eh, i když jsme hovořili přímo se zástupci vlády a se zástupci dalšími, mm, se zástupci komunistické strany a tak dále, já si myslím, že bychom eh, měli také ještě se zaměřit na to, zda ty jejich přísliby opravdu pak platí v praxi, zda, zda je tam ta důvěryhodnost. Já bych byla ráda, abychom ten otazník od té důvěryhodnosti pak mohli odstranit. To je z mé strany vše a ještě zdůrazňuji, že Čína je důležitá, musíme dále na ní se zaměřovat a musí také být jasné, co od nich můžeme očekávat. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Děkuji za slovo. Já bych také chtěl poděkovat i za komplexní zprávu o této delegaci v Číně. Já mám jednu otázku, nebo respektive tři otázky. Mm, byla zde zároveň také, probíhala se také zároveň bilaterální delegace mm, mezi Čínou a Evropským parlamentem, Evropskou unii. Takže se chci zeptat, do jaké míry jste měli možnost využít nějakého synergického efektu mm, ohledně té budoucí strategie vztahu mezi EU a Čínou mm, v rámci těch eh, dialogů, které jste vedli. Za druhé, vím, že jste opravdu měli program na vysoké úrovni, setkávali jste se s protěžky na vysoké úrovni. A máme zde také zprávu Evropské komise o Číně, tak se chci zeptat, jakou roli hrála tato zpráva Evropské komise o Číně ve vašich eh, jednáních? Zda jste třeba na ní nějak odkazovali, třeba když jste hovořili v otázkách boje s dumpingem nebo s, eh, s dotacemi. A pak chci ještě říci, že poslední, na, na té poslední schůzce řídícího výboru parlamentního schromáždění Eh, které se konalo v Bruselu, tak tam vlastně ta Čína nebyla zastoupena a na té předchozí schůzce v Buenos Aires tam jasně zaznělo, že se musí posílit spolupráce s Čínou, zejména s poslanci z čínského kongresu. aby se vlastně zlepšil, zlepšil ta parlamentní spolupráce vedle toho obchodní spolupráce. Pak také jste hovořili i o vztazích EU-USA a právě mm, chci se zeptat, jak to bylo třeba, eh, zda jste ve svých jednáních hovořili o obchodu a udržitelném rozvoji a nebo o klimatické dohodě. Myslím si, že bychom i zde měli najít určitý nějaký nový přístup s našimi, eh, v našich vztazích s Čínou, protože zde musíme také mít určitou odpovědnost a měli bychom jít tímto směrem. Děkuji. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuse? Já se teď pokusím odpovědět. A ještě mám jeden komentář, který pronesu ne jako předseda, ale jako zpravodaj pro otázky Číny. Tak nejprve začnu tvými otázkami, Helmute. Na tu první otázku, na to mám velice silný názor. Pokud bych na to měl přímo odpovědět, tak bych řekl, že opravdu ta naše návštěva doplňovala tu druhou návštěvu. Myslím si, že, jsme, že tam nedocházelo k žádné duplicitě. Uh, Myslím si, že jsme dobře koordinovali náš program a takže ta naše mise byla doplňkovou misí k té druhé. Ale pak mám ještě takový názor a mám takový i návrh na třeba příští, jednu z příštích zkuzí koordinátorů. A ten návrh zní, abychom, to, abychom také vyslali určitý signál třeba konferenci předsedů výborů. Já si zkrátka nemyslím, že je asi dobrý nápad, aby do stejné země ve stejném období jeli dvě parlamentní delegace. Myslím si, že to je kontraproduktivní. Eh, mám pocit, že, že to bude i v budoucnu, že tam jsou také vlastně plánované dvě delegace na jeden stejný na jedno stejné místa. Já vím, že jsme zde velký parlament, že je zde mnoho různých eh, komisí a poslanců a výborů, všichni jsou nezávislí, mohou nezávisle se rozhodovat o těch misích, ale stejně eh, nakonec si myslím, že je to zkrátka kontraproduktivní, pokud do jedné země v jednom samém týdnu jedou dvě delegace ze stejného orgánu, byť se každá ta mm, delegace třeba zaměřuje na jiné téma má jinou agendu. Takže já si myslím, že toto bychom třeba mohli projednat na jedné z příštích schůzek koordinátorů, abychom to nějak eh, sformalizovali, tento návrh. Za druhé, eh, neslyšel jsem, že by někdo hovořil o té zprávě Evropské komise o Číně. Hovořili jsme samozřejmě o tom eh, nástroji na obranu obchodu, hovořili jsme o těch dotacích, také si myslím, že je velice zajímavé vyslechnout si, jak, jakému tam, eh, eh, k jakému dochází legislativnímu vývoji, třeba zde v Evropském parlamentu, mm, co se týče investičního systému, co se týče obchodních nástrojů. Oni to velice dobře sledují a, veli, a mají velký zájem o to, k jakému legislativnímu vývoji se dochází. Pak také měli určitá usnesení, která se týkají těch eh, dotací a také tam bylo nějaké usnesení, které se týkalo toho té nadbytečné nebo přebytečné eh, produkce ocely a hliníku, ale myslím si, že to bylo spíš takové jakési exekutivní. Také jsme dostali, měli jsme k dispozici určité údaje, už vlastně po té berlínské schůzce, kde se setkalo mm, forum, které hovořilo o, tom, o té nadbytečné produkci, tak jsme měli určité údaje, takže to také byla třeba příležitostí ověřit eh, ty údaje, zda se to, eh, zda to odpovídá realitě, ale třeba v eh, té produkci oceli tam je to velice složité v Číně, ohodnotit tu situaci, jak je to vlastně s tou kapacitou, protože některé ocelárny se tam nyní zavírají a jiné se zase otevírají, takže tam velice těžké to nějak vyhodnotit. No a pak vaše otázka na VTO. Mohu pouze zodpovědět to, co už zaznělo na tu poslední otázku. Z jejich strany zaznělo mnoho deklarací, mnoho prohlášení, ale mm, ne všechna ta usnesení jsou v souladu s tím, jak to vypadá v praxi. A myslím si, že hlavním problémem přítomnosti Číny ve VTO je to, zda tam jednáme s rozvinutou zemí nebo s rozvojovou zemí. Pak samozřejmě je ta, eh, myslím si, že legislativa v rámci VTO je taková poměrně dost permisivní, mm, nedokáže to úplně jasně rozlišit rozvojovou a rozvinutou zemi. A oni mají velice dobré argumenty. Říkají, že třeba jedna část Číny, třeba pobřeží, že to je velice dobře rozvinuté, ale pak zase třeba v jiných částech eh, Číny je, ta, eh, je ten vývoj eh, ještě velice nízký a přitom tedy tam se jedná opravdu o obrovské počty obyvatel. Mm, když to třeba porovnáme s Evropskou unii, takže v tom mají pravdu, my zase máme pravdu v něčem jiném a VTO, které vlastně to nedokáže úplně jasně definovat, tak tím si myslím, že vlastně dává trošku e, navrh Číně. No a pak ještě poslední návrh, který bych učinil, o tom bychom rovněž mohli hovořit na nějaké budoucí schůzce, Jedná se o vztah našeho výboru INTA s naším protějškem v Číně. Samozřejmě jedná se o obrovskou zemi, ale kdybychom se třeba alespoň jednou za rok setkali s tím naším protějškem, třeba jednou za rok zde, jednou za rok v Číně, tak bychom měli na čem stavět. Samozřejmě, že Evropský parlament také jezdí do Číny, je tam vlastně i ta delegace pro vztahy s Čínou, ale mm, měl by to být možná přímo náš výbor INTA, který se zabývá eh, konkrétními otázkami obchodu, takže opět na nějaké budoucí schůzce koordinátoru bychom mohli se zamyslet třeba nad tím, zda bychom mohli náš pro čínský protějšek pozvat do Bruselu na nějaké dialogy, třeba ministra obchodu, a potom zda my bychom se tam zase třeba mohli podívat při nějaké příležitosti nebo zda bychom se mohli účastnit třeba nějakého setkání zástupců komise s čínskými protěžky, takže nevím úplně, jak eh, by se to ještě v praxi udělalo, ale mohli bychom se zamyslet nad tím, zda by to bylo možné. A nakonec bych se ještě chtěl přidat ke kolegům, kteří vyjádřili poděkování našemu sekretariátu. Opravdu všechno to běželo jako po másle. A pokud už tedy k tomu nejsou žádné další komentáře, tak mi dovolte tento bod uzavřít. Dále aktivity monitorovacích skupin a já tady mám některé poznámky, o něž se s vámi chci kolegové podělit. Monitorovací skupina pro Japonsko. Tato monitorovací skupina zintenzivnila práci, aby eh, analyzovala nové novou dohodu o partnerství EU-Japonsko. Jak víte, má se brzy předat e- Evropskému parlamentu e, k odsouhlasení. E, setkali se dvakrát. Kolega Silva Pereira zde teď není, takže já přečtu jeho jménem poznámky 25. Eh, dubna a 15. května došlo k výměně názorů se zúčastněnými subjekty, evropskými automobilkami, odbory, Japonskou a Radou pro obchodování v Evropě, nevládními organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí a dopravy. Eh, v těch debatách evropští zástupci vyjádřili plnou podporu této dohodě. Ostatní poukázali na potenciální výhody takovéto dohody mezi EU a Japonskem, ale nezapomínáme ani na určité znepokojení, co se týče určitých aspektů, třeba, že Japonsko ještě neratifikovalo dvě umluvy eh, Mezinárodní organizace práce a eh, ani necelní opatření dohoda neřeší, ale Japonsko jinak eh, respektuje mezinárodní eh, normy, jinak jsou ještě zbylé otázky k vyřešení, co se týče automobilového průmyslu a pravidel původu. Určité nejasnosti se týkají také výstupu, co se týče kapitoly o trvalé udržitelném rozvoji a také Asociace pro eh, potraviny a nápoje poukazuje na to, že Japonsko je sobě stačné v oblasti, eh, v oblasti eh, potravin a nápojů a co se týče dovozu z Evropy v tomto směru, bude na ně aplikovat stejně vysoké normy, jaké má doma. Komise doplnila tyto informace a vysvětlila některé eh, výsledky. Potom máme Mexiko. 25. dubna monitorovací skupina pro Mexiko se setkala s hlavní vyjednávačkou Helenou Kennigou o aktuálním stavu obchodní části modernizované dohody EU-Mexiko. Já tady mám uh, paní uh, eh, Piněro, která je stálou zpravodajkou v tomto směru. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci vás jen informovat, že ty informace, jež se nám, jež se nám dostalo od komise, byly předány ještě pro další návaznost další skupině. Nemůžeme k tomu dodat nic, než co již bylo prodebatováno včera. Mimo snad to, že se uh, intenzivně účastnili i nejrůznější poradci probíhaly nejrůznější debaty na různá témata i s komisí. Děkuji. Děkuji. A potom monitorovací skupina pro USA. Ti hovoří eh, z DG Trade o amerických eh, omezeních dovozu oceli a hliníku. Pan předseda zde není. Jak mi kolegové ze sekretariátu napovídají, probíhá informační dialog, ale jak víte, situace se mění týden z týdne, takže pakliže kolega zde právě teď není, tak asi tento bod přeskočíme. Jestli souhlasíte, děkuji. Potom k Číně. Měli jsme výměnu názorů s komisí a já dám slovo sobě, sám sobě na toto téma, ale budu stručný, protože tato výměna názoru proběhla před návštěvou naší delegace do Číny. a proto se to týkalo aktuální situace vyjednávání o bilaterální investiční smlouvě. Ty informace již se nám dostalo eh, z posledního kola jednání o přípravě dalšího kola, o skutečnosti, že čínská strana často eh, vlastně eh, bojuje o čas a často se nesnaží nějak eh, urychleně dosáhnout pokroku v jednání. Proběhne eh, letos v létě summit EU Čína. Eh, tuším, že v červenci, na červenec je naplánován. Ale zdá se, že optimismu a ambicí ubývá, co se týče tohoto summitu vzhledem eh, ke slabým výsledkům loňského podobného summitu, eh, kdy ještě zatím nebyly naplněny určité eh, závazky a výsledků nebylo dosaženo. Tolik tedy k informacím od komise, co se týče schůzky této monitorovací skupiny. A dále monitorovací skupina pro Spojené království a Brexit. Ta se setkala 15. května proběhla výměna názorů na téma celní spolupráce s UK eh, po odchodu z EU a my tady máme tady stále zpravodaje. Tomu dávám slovo. Děkuji. Já jsem tady místo Godelíve v tomto směru a v úterý jsme se v monitorovací skupině zaměřili především na budoucnost celní spolupráce mezi námi. Stručně tedy Nejprve jsme chtěli pozvat odborníky eh, ze Světové celní organizace, eh, ale oni odmítli vzhledem k tomu, že jde o velice citlivou záležitost, takže jsme pozvali eh, pana Roriksona, ředitele Evropského střediska pro politickou ekonomii, který nabídl své úvodní stanovisko a porovnal také možnosti budoucího uspořádání pomocí příkladů podle jeho názoru eh, hraničních uspořádání eh, mezi EU, Švédskem a Norskem. Ilustroval některé osvědčené postupy v tomto směru, ale varoval před škodlivým účinkem nadbytečných nákladů a zbytečného prodlužování Eh, obchodu, zvláště pro malé a střední podniky a hájil také praktické uspořádání eh, na rozdíl od eh, detailních legalistických rámců a také na to, jak by na ta rozhodnutí reagovali obchodníci. A pak, když kolegy zajímá. Ta prezentace, která byla skutečně zajímavá, je k dispozici PowerPointová verze této prezentace, takže když byste chtěli, tak ji rádi Eh, zpřístupníme. Děkuji. Jenom jedna, jeden bod. Já jsem tam nebyl na tom setkání a nechci hovořit eh, o podrobnostech toho celního spořádání, ale padlo tam, jestli považuje za nejlepší příklad ten, eh, to švédské přeshraniční uspořádání, které by také řešilo otázku Severního Irska. Jak víte, to velice záleží na politickém rozhodnutí, ale on poukázal i na potíže, eh, kterým čelí Norsko a Švédsko, protože nemůžete vlastně zvládat veškerý pohyb zboží na všech hraničních přechodech, protože ta hranice je obrovsky dlouhá eh, v těchto skandinávských zemích. Co se týče Irska a Británie a Evropy, tam ta otázka pravděpodobně nás povede eh, k zaměření se na některé oblasti hranic. Pokud já tomu rozumím, ta zboží by nepřecházela hranice na každém hraničním přechodu. Bylo by potřeba toto nějakým způsobem dohodnout. Z technického hlediska, podle jeho názoru, to možné bude, ale z politického hlediska záleží na Londýně a Bruselu a těch, co mají pravomoc rozhodovat. Dobře, děkuji, kolegové. Jsou nějaké otázky na zpravodaje, co se týče monitorovacích skupin? Jestli tomu tak není, potom uzavírám tento bod a další bod číslo 19, aktuální stav jednání s Marokem o dohodě o úpravě protokolů, o pravidlech původu v dohodě o přidružení a dohodě o rybolovu. To je poslední bod na našem pořadu jednání. A koordinátoři eh, na žádost eh, zpravodajky paní Lalong rozhodli, že aby bylo možné získat aktuální informace od komise a EHP, o tom, kde se nacházíme v rámci těchto eh, důležitých jednání. 25. Eh, února komise informovala náš výbor o situaci, co se týče dohody o přidružení a jednou z klíčových otázek byl proces konzultací, eh, který má Eh, provádět ESVČ na žádost Evropského soudního dvora v jeho rozhodnutí 25. září 2016, ale ani modifikovaný protokol dohody o přidružení, ani protokol o dohodě o rybolovu ještě neschválilo kolegium komisařů, pokud vím. A musím tady oznámit, že tento dokument má mnoho rozměrů a poslanci, kteří eh, zaměřují, eh, eh, kteří zastupují výbory AFET, výbor pro rybolov a další, tam také, by tam také měli být, nikdo to ale nepotvrdil, ale nejprve tedy na každý pád chci dát slovo našemu stálemu, na, naší stále zpravodajce, paní Patrici La Long, máte slovo. Sorry, but uh, I lost my glasses. Omlouvám se. Ztratila jsem brýle, takže se sice pokusím číst, ale bez brýlí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Především chci poděkovat Evropské komisi a generálnímu ředitelství MAR a Taxud a také EA za to, že odpověděli pozitivně na naši pozvánku a že Eh, s tímto výborem si vymění názory o této problematice. Jak víte, od poslední výměny názorů v Intě se několik věcí posunulo předu, protože Evropská komise v podstatě finalizuje asociační dohodu. Takže předpokládám, že dostaneme tuto agentu na starosti rychle. Kromě toho 16. dubna Rada přijala mandát eh, k rybolovné dohodě. Včera jsme v Evropském parlamentu a přijali pana Orse Kolera, což je eh, zvláštní vyslanec OSN pro Saharu, pro saharskou oblast, který vysvětlil, jak se bude pouštět do své mise. A Znova jsme řekli, že podporujeme mírový proces OSN. Mise zvláštního vyslance není přímo provázaná s práci, která probíhá v parlamentních výborech. Nicméně mírový proces představuje uh, jistý rámec pro naši činnost. A proto je důležité, aby abychom podporovali tento mírový proces. A já se o to postaram jako zpravodajka. Myslím si, že eh, pan Koller opravdu chce najít řešení, že to na nás, na všechny zapůsobilo. S Evropskou komisí jsme se několikrát setkali k této problematice a byli bychom rádi, aby tato nová výměna názorů především umožnila udělat určitou inventuru této asociační dohody a potom, abychom mohli znovu hovořit o vyjednání rybářské smlouvy, protože 5. února se v podobném smyslu vyjádřil Evropský soudní dvůr. Byli bychom tedy rádi, aby Evropská komise před naší parlamentní práci jasně řekla, jaký bude vztah mezi těmito dvěma agendami a kromě toho bychom také byli rádi, aby nám řekla, jak, jak chce změnit tuto dohodu, aby byla v souladu s judikátem Evropského soudního dvora. Mám několik otázek a dám slovo kolegům, aby mé vystoupení doplnili svými případnými otázkami. Můžete nám říci, jak to tedy vypadá s asociační dohodou a můžete nám říci, kdy Evropský parlament může očekávat, že mu předáte tuto agendu. A protože vyslyšeli jsme, že je tam černový termín, platí to ještě. A máte pro nás nějaké nové vstupy týkající se toho, jak tato dohoda bude uvedena do souladu s judikátem Evropského soudního dvora. A můžete nám navíc si pár slov k té eh, dohodě o rybolovu, za prvé harmonogram a za druhé vztah s asociační dohodou. Děkuji vám. Uh, thank you very much and I'm really... Děkuji. Doufám, že brzy najdete brýle. A nebo že máte nějaké náhradní, nyní skupiny. Marie Alena za SAD. Doufám, že se nepletu. Ano, děkuji. A děkuji také Patrici za vysvětlení situace. Já jsem se také účastnila toho slyšení s eh, vlastním vyslancem a musím říci, že je potřeba podpořit práci OSN ze strany Evropského parlamentu. Myslím, že od nás opravdu hodně očekávají. Tady ve výboru INTA nevidím kolegy z výboru PEŠ a AGRI, ale přesto si myslím, že budeme schopni pracovat spíše horizontálně na této problematice s různými výbory. Protože v podstatě bychom rádi dosáhli stability vztahu s Marokem. Týká se to především obchodních vztahů. A když hovoříme o stabilitě, tak si myslím, že to je důležitá i pro investory. Investoři musí vědět, práv, jaký je právní prostor, ve kterém budou investovat, aby tedy chtěli investovat do Maroka. A Maroko navíc potřebuje takovéto stabilní vztahy s Evropskou unii. Tyto stabilní vztahy eh, také závisí na právní stabilitě. Nepracujeme na základě tradičních vztahů s Marokem, v podstatě jenom reagujeme na judikát Evropského soudního dvora, který se týká dohod, jež jsme s Marokem uzavřeli a soud je považuje za nevhodné. Minimálně v tom smyslu, že je tam potřeba doplnit několik věcí, aby to bylo v souladu s mezinárodními smlouvami. Týkalo se to především západní Sahary. A abychom na to reagovali, tak je potřeba, abychom se vyjádřili k jednomu konkrétnímu bodu. A to souhlas pro uplatňování těchto dohod rybářských anebo zemědělských. Vím, že ten souhlas je problematický. Co to vlastně znamená souhlas? Kdo bude souhlasit? Jak budou probíhat konzultace? Já vím, že dnes se objevilo několik návrhů ze strany Evropské komise a marockých orgánů. A myslím, že budeme potřebovat, aby tato práce byla transparentní. Eh, ten souhlas, to je těžký proces a proto si myslím, že by bylo důležité, aby se k tomu vyjádřil soud, který tedy chtěl, aby došlo k tomuto schvalování. Nechce tedy vyjádřit k tomu, jak to má probíhat. Jakým způsobem vyjednávací aktéři získají tento souhlas. Chceme-li se znovu dostat do stavu právní stability, tak se k tomu musí znova vyjádřit soud. Ještě předtím, než se bude hlasovat o této dohodě, tak se k tomu musí vyjádřit Evropský soudní dvůr. K tomu, jestli konzultace Maroka a Evropské komise jsou součástí toho schválení, které si vyžádal Evropský soudní dvůr. A pak mám ještě otázku k eh, lhůtám. 14. července vyprší ta stávající dohoda. Teď máme půl května. Pokud chceme zvládnout veškerou práci v této lhůtě, tak si myslím, že to prostě nepůjde za zavřenými dveřmi. Vyjednává komise Maroko, ale my nejsme vůbec zapojeni do těchto jednání. A pokud chceme, abychom měli postoj parlamentu před 14 červencem, no tak potom prostě bude potřeba, aby to běželo rychleji a aby celý proces byl transparentnější. Aby se potom Evropský parlament nemusel vyjadřovat k této záležitosti bez informací. Naše vystoupení, náš postoj také musí být v souladu s judikátem Evropského soudního dvora a někteří kolegové říkali, že tento judikát v podstatě bude nebezpečný pro vztahy s Marokem, ale já jim na to řeknu, že prostě uh, uvedení do souladu s právem není ohrožením smlouvy. Pokud to nebude v souladu s právem, no tak potom budeme ohrožovat ty, zprávy, eh, ty eh, dohody, které máme s Marokem. A proto si myslím, že zde v parlamentu bychom opravdu měli nezávislost evropské justice respektovat. Děkuji. A nyní kolega Helmut Scholz, prosím. Ne, nechcete? Já myslel, že zelení jsou před námi, ale náš stínový zpravodaj tady není. Já jsem chtěl jenom reagovat na to, co říkala paní Arena. Není prostě možné, abychom neznali, eh, jak se k tomu staví Evropský soudní dvůr. Padlo jasné prohlášení, že musí proběhnout konzultační řízení a že musí být ta dohoda schválena. A zástupcem lidu západní Sahary je Fronta Polisario. A pokud oni nebudou konzultováni a pokud oni s tím nebudou souhlasit, tak nemůžeme tuto dohodu uzavřít. Je to problém a já chci, aby se komise k tomu jasně vyjádřila, protože minule tak neučinila. Tedy co s tím děláte? Chcete i nadále ignorovat rozsudek Evropského soudního dvora. Tady může dojít eh, také k nové podobě obchodních vztahů s lidem západní Sahary. Musíme dodržovat mezinárodní právo. Děkuji, omlouvám se za to, že jsem přeskočil skupiny a teď prosím tedy pan kolega Buknet. Děkuji mnohokrát za slovo. Doporučení Evropské komise pro tento mandát má rozdíly mezi anglickou a francouzskou verzí. V anglické verzi se hovoří o lidu západní Sahary, zatímco ve francouzské verzi se používá jiné slovo. V jedné verzi se používá slovo národ, ve druhé verzi se používá slovo lid. Já si nejsem úplně jistý, co zatím stojí. Mezi anglickou a francouzskou verzí tedy existuje zásadní rozdíl koncepční. Protože jeden v podstatě odkazuje jenom k lidem, kteří tam žijí, a druhý odkazuje k tomu, kteří tam mají právo žít. Potom v jednom případě se hovoří o změně pravidel původu u zemědělství, zatímco u rybolovu tam se přímo odkazuje k občanům západní Sahary. A to vyjednávání proběhne pouze v Rabatu a v Bruselu, to je jasné. Jak původní obyvatele západní Sahary pojedou do Rabatu. Vždyť jsou utiskováni. Já si myslím, že není možné to takto nastavit. Jak eh, můžeme připustit situaci, kdy Evropská komise vyjednává podle marockého práva? To prostě není udržitelné. Lid západní Sahary do toho musí být plně zapojen. A jak říkali předchozí, pokud tato dohoda bude reflektovat standardy a požadavky mezinárodního práva, tak je potřeba to změnit. Pan Winkler v úvodu hovořil o žádosti Evropského soudního dvora. Tam nešlo o žádost, tam šlo o rozhodnutí. Thank you very much. Děkuji. Mám tady další kolo zájemců o slovo, takže David Martin za socialisty. Děkuji, pane předsedo, stručně. Chci se připojit eh, k názorům kolegy. Za prvé, chceme optimální vztah s Marockým královstvím, ale stejně musíme také respektovat mezinárodní právo, evropské právo a práva menšin a nalézt rovnováhu mezi tím vším. Chci zdůraznit to, co zdůraznili kolegové, že nejde jen o změnu několika slov ve znění smlouvy, jde také o změnu praktických kroků. Vzhledem k dosavadní naší neschopnosti se eh, nějak postavit eh, ke zboží, které pochází z okupovaných území Izraele, tak eh, když změníme vztah mezi námi a Marokem, abychom naplnili rozsudek Evropského soudního dvora, tak potom tež by se mělo týkat eh, zboží, které kde pochází ze západní eh, Sahary, tak, aby to bylo ve prospěch tamního lidu a využívání jejich přírodních zdrojů. A potom k tomu, co řekl kolega Schulz, myslím, že musíme mít zcela jasnou informaci o tom, koho kolegové konzultovali v tomto procesu a s kým hovoří a s kým také nehovoří. Děkuji. Eh, kolega Marcialesi. Děkuji. I já souhlasím s tím, že Evropská unie i Evropský parlament musí respektovat eh, své vlastní eh, právo a také eh, rozsudek Evropského soudního dvora. Jedná se o důvěryhodnost EU. Jak důvěryhodní jako Evropská unie jsme, když tady jednáme jménem Evropská unie. Tímto způsobem chceme od Evropské komise jasnou odpověď na toto. Rozsudek Evropského soudního dvora jasně stanoví, že tato dohoda musí mít také souhlas lidu západní Sahary. Nejde jenom o to se na ně obrátit o konzultaci, ale musíme mít jejich jasný souhlas, takže musí probíhat konzultační eh, proces a ten probíhá pouze mezi Bruselem a Rabatem. Víme, o co se tam jedná. Eh, mnoho obyvatel západní Sahary se do Rabatu nedostane a když se tam dostanou, nemohou svobodně hovořit o celém tom procesu. Víme, že jde o mezinárodní problém. Zajímá mě tedy, do jaké míry Evropská komise je schopná provádět otevřené a transparentní konzultace s lidmi za, ze západní Sahary, tak aby dosáhla jejich souhlasu. Jak tedy Evropská komise bude postupovat, jak získá jakýkoliv souhlas od lidu západní Sahary. A další věc, co se týče rozsudku Evropského soudního dvora, který se týká dohody o e, rybolovu. V odstavci 66 rozsudku se praví, že Maroko odmítá myšlenku, která by uznávala suverenitu západní Sahary. Soud ale jasně stanoví, že Maroko tady nemá pravomoc o tomto rozhodnout, protože taková koncepce vůbec Eh, neexistuje. Vy tady vyjednáváte s Marokem, ale Maroko není suverénem eh, v této oblasti, nemá žádný právní nárok na západní Saharou. To je tedy moje otázka. To musí tvořit základ dohody mezi Evropskou unii a Marokem. Co se týče západní Sahary, jde o zcela zásadní věc, jak řekla Maria Rena. Musíme získat stanovisko soudu o tom, jak to teď vypadá. Evropský parlament se k tomu nemůže postavit, pokud si nebudeme zcela jisti, že se postupuje správně, protože už celá léta panovala právní nejistota v tomto směru. A co se děje teď? Máme galicijské eh, rybáře a rybáře z hmm. Kanárských ostrovů, eh, kteří tam rybaří a většina ryb tedy pochází eh, z vod západní Sahary a nepanuje žádná právní jistota, kdo to všechno platí kdo to schvaluje. Opakuji, jedná se o otázku samotné důvěryhodnosti EU a já chci, aby Evropská unie skutečně dodala jasné odpovědi. Děkuji a nyní paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, my jsme hovořili, hovořili tady o ta dohoda e, o rybolovu e, neplatí pro obyvatelstvo západní Sahary, pokud toto obyvatelstvo výslovně nebude souhlasit. Tento souhlas zatím nemáme a Evropská komise se ani nesnažila jej získat. Komise e, vlastně hovoří s okupační možností, ne se samotným obyvatelstvem a tím podrývá komise i komisi OSN tam. Zajímá mě, jestli komise je teď ochotná Eh, skutečně respektovat rozsudek eh, Evropského soudního dvora. Chci říci, že eh, USA a smlouvy FA, EFTA mají smlouvou s Marokem bez západní Sahary. To je možné. A potom chci také při, využít této příležitosti, abych se zeptala. Dohoda o přidružení, zemědělská dohoda a dopady na tady obyvatelstvo RIF, to je další obyvatelstvo, které má v Maroku problémy. Je, mož, je možné, že toto obyvatelstvo bude mít nějaké výhody z těchto dohod? A co se týče rybolovu, bude také možné potídat korupci a tak, aby také se obyvatelstvu RIF dostalo e, jeho práv. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy se obracím na komisi s tímto velkým množstvím otázek a těšíme se na odpovědi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Kristian Rambo a vedu oddělení na generálním ředitelství Marek, které má na starosti rybářské dohody. Takže vystoupím pouze k té rybolovné dohodě. A kromě toho také mám na starosti vyjednávání s Marokem. Možná bych jenom krátce připomenul, že Evropská komise pracuje i nadále, každý den, byť 17. dubna jsme na tom začali pracovat, tak abychom našli řešení, které zohlední rozhodnutí Evropského soudního dvora. A chci jenom připomenout, že Evropský soudní dvůr ve svých závěrech uvádí, že tato dohoda je legální, nicméně jenom pro vody, které patří do jurisdikce Maroka, což pochopitelně tedy neplatí pro vody, které leží vedle západní Sahary. Co s tím děláme? Snažíme se najít řešení. A to takové řešení, které by ve svém duchu i ve své liteře respektovalo eh, rozhodnutí soudního dvora, tak, aby se mohlo nadále provádět rybolov. Protože dnes, jak jste řekli, se dostáváme do situace právní nejistoty a má to své sociální a hospodářské dopady. A to důležité. A to také nejenom pro evropské operátory, kteří tam tradičně loví ryby, ale také pro populaci, která vlastně žije na místě z této dohody. Snažíme se to nějak vyřešit. A teď je s tím trochu problém, protože musíme rozhodnout mezi, jakým nás, mezi nástroji, které použijeme. Mají v podstatě právní hodnotu stejnou, jsou to mezinárodní dohody. Evropská komise má totiž za to, že v souvislosti s protokolem 1/4 nebo na rozdíl od 1 a 4 a protokol 1 a 4 v tuto chvíli považuje soudní dvůr pouze v severních vodách za platnou tuto mezinárodní dohodu. Je to stará dohoda. Byla uzavřena Lisabonská smlouva, takže už to vlastně není smlouva mezi Marockým královstvím a společenstvím, ale mezi Unii a Marokem. A to má vedlejší účinky, celkem zásadní. A za druhé, společná zahra- eh, politika rybolovu byla v roce 2013 zásadně reformována. Tedy po tom, co vstoupila tato dohoda v platnost. A proto je potřeba, aby tato dohoda s Marokem byla uvedena do souladu se zásady a cíly, které jsou stanoveny v základním nařízení pro rybolov. V zásadě to má posílit trvalou udržitelnost rybolovu a kromě toho tam ještě několik dalších cílů. Týká se to lidských práv, týká se to přebytku, populací eh, dostupných pro evropský rybolov a také se to týká diskriminačních pravidel, která jsou uplatňována eh, u Evropanů a chci říci, že tam loví nejenom Evropané, Maročana, ale také třetí země. To jsou všechno věci, které vedou, vedou, vedou k tomu, že je potřeba uzavřít novou dohodu, která bude trvale udržitelná. A dnes se tady zabýváme tím, jestli v podstatě analogicky k zemědělství měli řešit i otázku rybolovu. S tím, že zemědělství bylo řešeno v asociační dohodě. My máme za to, že budeme potřebovat dohodu, výměnu dopisů a protokoly. O protokolech teď hovořit nebudu, jenom vězte, že protokoly nemusíme obnovit kvůli, jenom kvůli tomu, že tak rozhodl soud, ale protože vyprší 14. července. Probíhají tedy přípravné práce, Rada dala komisi mandát vyjednat nový protokol a to jsou práce, které už probíhají několik měsíců. Teď jsme se tedy dostali do situace, kdy o těchto třech věcech musíme jednat s marockými partnery a pokusit se najít řešení. Teď k principům. Tady máme tři hlavní věci. Za prvé, definice rozsahu působnosti. Ten se týká vod západní Sahary, byť eh, nespochybňuje marockou jurisdikci v těchto vodách. Proto je tedy potřeba najít řešení, které bude právně závazné a které navíc bude neprotiřečit, nebude protiřečit rozhodnutí soudu. A za druhé, přínosy pro dotčenou populaci. V tom mandátu se o tom takto hovoří. Mandátu od rady. Na rozdíl od asociační dohody, v, ryba, v rybolovné dohodě máme v podstatě uh, tři věci. Přístup k vodám, majitelé flotil platí za operaci v těchto vodách a potom také další dohoda o řízení zdrojů z oceánu. Čili to jsou tři věci, které jsou zde spojeny. A nám jde teď o to, aby, abychom se ujistili, že v rámci těchto třech bodů z toho budou mít přínosy i místní obyvatelé. Probíhá tady proces, všichni jste k němu odkazovali. A ve stávající dohodě to nemáme a chceme to mít v nové, chceme tam mít revizní doložku. A ta revizní doložka by mohla být spuštěna podle toho, jak dopadne tento proces. A teď, co se týče těch přínosů obyvatelstvu. Ve stávajícím protokolu máme odvětovou, odvětovou podporu, kterou sleduje smíšený výbor a v podstatě umožní, abychom každý rok na základě původního programu, který předložila marocká strana a kterou potvrdil smíšený výbor, ve kterém zasedá i Evropská unie, ověřit dodržení veškerých parametrů, které byly nastaveny v rámci programování. Přečtěte si prosím eh, následné hodnocení a předběžné hodnocení této dohody s Marokem na základě stávajícího protokolu. Evropský soudní dvůr se tím inspiroval a uvedl, že většina této podpory byla využita, jak říkají Maročané, v tomto subregionu. My se tedy snažíme najít řešení, jak co se týče těch nástrojů, tak co se týče par- parametrů, o kterých jsem mluvil. Děkuji. Uh, thank you very much for... Děkuji za toto vyjádření. A za komisi také eh, vítám pana Pero Depinika, a kterému hned předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Budu vás informovat, co se týče aktuální situace pozměňovacích návrhů dohody o přidružení. Připomínám, jak víte, že došlo k výměně dopisů ke konci ledna. Hlavním obsahem je to, že produkty ze severní Sahary se budou těšit stejným, stejnému prioritnímu režimu jako produkty z Maroka. Pravidla o původu v dohodě o přidružení se budou týkat v rámci úpravy i, produktu, i na produkty ze západní Sahary a sledování respektování pravidel dohody budou provádět marocké úřady. A to vše aniž bychom ignorovali eh, důležité aspekty stanovisek obou stran k situaci západní Sahary a vyjadřujeme podporu procesu OSN ve prospěch řešení konfliktu v západní Sahaře. Od posledního zasedání zde jsme se v práci zaměřili na finalizace doporučení komise radě a také na seznam prospěchů pro populaci eh, obyvatel západní Sahary a co se týče také zájmu subjektů ze západní Sahary. Tato práce se teď dokončuje na odborné úrovni. Dalším krokem bude schválení na úrovni kolegia to znamená rozhodnutí rady o schválení této dohody a potom dojde k uzavření této dohody po odsouhlasení Evropským parlamentem s tím, že připojena bude i tato zpráva. To proběhne v nadcházejících týdnech. celý, celý dokument, který eh, prezentoval kolega, eh, kolega Džia Mali o rybolovu, ta je vlastně samostat, samostatná. Je pouhou náhodou, že se jedná o stejnou zemi a podobné téma, to znamená otázka jeho, její platnosti i pro západní Saharu. Rád odpovím na veškeré otázky, ale budu, mohu se týkat pouze procesních bodů. Děkuji. Předtím, než nabídnou prostor eh, poslancům, chci se také obrátit na ESVČ. Máme tady pana Nikolase Bultaho eh, a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Evropské služby vnější činnosti, tak si říci, že jsme byli v zásadě zapojeni do vyjednávání aspektů týkající se konzultace. Konzultace dotčené populace. Anglicky se používá slovo people concerned. Jednalo se tedy o vyjednávání změn zemědělské dohody. Takže pochopitelně, že jsme do toho vstupovali v úzké součinnosti s Evropskou komisí. Ale to je tedy aspekt, do kterého jsme byli zapojeni my. Ty konzultace proběhly, výsledky se objeví ve zprávě, která bude provázet dokumenty předložené radě ke schválení. a e, Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. Takže takto to v tuto chvíli vypadá. Jenom jsem chtěl říci, že chceme a snažíme se o to, abychom do toho zahrnuli co nejširší škálu zainteresovaných stran. A to z technického pohledu, protože vyjednávání změn eh, zemědělské dohody je něco technického a to tež platí ale i pro politickou úroveň. Do míry možné do toho také chceme zapojit i občanskou společnost. To jsou tedy tři oblasti, kterými se budeme zabývat. Navíc marocké orgány probě, sami provedly konzultace se zástupci tohoto regionu a my jsme to zohlednili. Nicméně, jak jsem říkal, do maximální možné míry se budeme snažit rozšířit eh, záběr těchto konzultací s populací, tak aby do toho byla zapojena i občanská společnost a například eh, fronta Polisario, tedy politická úroveň. Čili fronta Polisario je součástí eh, vyjednávání o míru, který, eh, které probíhá pod záštitou OSN. Takže opět se pokusíme do toho zahrnout co největší množství zainteresovaných stran který se budou týkat tyto pozněvací návrhy. Některé organizace, se kterými jsme to konzultovali, neodpověděly pozitivně na tuto žádost o vyjádření, nicméně my jim nebráníme, aby se nadále k tomu vyjadřovali, protože chceme, abychom do toho zahrnuli co nejvíce zainteresovaných stran, tak aby to opravdu byla co nejvíce vyčerpávající konzultace obsahově s tím, že víme, že to je velmi komplikovaný proces. Děkuji. Eh, ano, děkuji. Mm, mám zde další kolo otázek, takže se opět eh, teď obracím na politické strany. Děkuji. Děkuji za vaše informace. Máte pravdu. Máme asociační dohodu a dohodu o rybolovu. Skoro bych řekla, že rybolovný výbor se netýká INTY jako výboru, že se týká pouze výboru pro rybolov. Nicméně, přece jenom tyto dvě věci jsou propojeny tímto rozhodnutím Evropského soudního dvora, který po nás chce, abychom odpověděli koherentním způsobem. No a z toho důvodu je potřeba se tím zabývat horizontálněji, než jenom ve dvou zvláštních výborech. Mám pár otázek k vaší odpovědi jak k asociační dohodě, tak k rybolovné dohodě. Za prvé, Evropská komise a marocké orgány jasně rozhodly, že odpoví soudu tak, že řeknou, soud má za to, že tyto dohody jsou legální, to je první věc, nicméně jsou legální za splnění určitých podmínek. Co se týče zemědělské dohody a asociační dohody, tak pokud máte za to, že západní Sahara je součástí těchto dohod, a komise řekla, že ano, že tedy nechce vyloučit západní Saharu z těchto dohod, tak to bude možné. Je to hypotéza. Říká se, že se bude pracovat se západně sahárskými územími a vodami. Nicméně nezapomínejme na to, že to představuje 80% této dohody. Jinými slovy, tedy ta dohoda rybolovna je sice legální, ale pouze v 10 nebo v 10-20% případů. To jste přece museli vědět jako komise, že prostě den po podepsání protokolu marocké orgány vám transparentně předali mapy míst, kde budou vydávat licence. A když se podíváte na tu mapu, tak tam byly teritoriální vody západní Sahary. Takže to jste přece věděli, Neříkajte, že jste to nevěděli, ale dělali jste jako kdyby nic, jako kdyby mhm. soud nerozhodl. Jinými slovy jste tedy pokračovali v nelegální činnosti. Teď máme rozsudek Evropského soudního dvora, který říká tak dost, tak už to nejde. A ten je potřeba naplnit. A já jako poslankyně se trochu obávám jedné věci. Vy jste to věděli, stejně jste v tom ale pokračovali. Takže teď bych ráda věděla, zdali to, co vyjednáte, bude naplňovat požadavky Evropského soudního dvora. A z toho důvodu mám za to, že nejlepší způsob, jak to zjistit, je prostě zeptat se soudu, jestli je to v souladu s jeho vyjádřením je to opravdu právní proces. Já nechci, aby se z toho stal politický proces o statutu západní Sahary. My jsme všichni přijali to, že to prostě bude řešeno v rámci OSN. Takže nebudeme řešit tady politický proces západní Sahaře prostřednictvím zemědělské či borovné, rybolovné eh, dohody. Ať to dělá OSN. Nicméně musíme mít dohodu, která musí být v souladu s tím, co po nás chce soud. Když říkáte, že tam bude revizní doložka, tak si z toho dělám také obavu. Nebude to náhodou tak, že tou revizní doložkou potom chcete to uvést do souladu s vyjádřením Evropského soudu. Já si myslím, že by to mělo být už teď uvedeno do souladu, ne žádnou revizní doložkou. Jakým způsobem se získá ta dohoda. Ano, vím, že máte zvláštní obálky týkající se eh, rozdělení přínosu, to je v pořádku, co se týče rybolovné dohody, ale co se týče toho vyjádření souhlasu, tak chci vědět, jak se zajistí, že ty konzultace, které teď probíhají, povedou ke skutečnému souhlasu stávající populace, která žije eh, v západní Sahaře. Protože ty územní vody, jejich budou využity k této dohodě. A to teď se týká i zemědělské dohody. A kromě toho by mě zajímala ještě další věc. Bylo mi řečeno, že jedna z alternativ, o které se uvažovalo, že by to předběžně vstoupilo v platnost, aniž by to ratifikoval Evropský parlament. A to si myslím, že by byl opravdu špatný signál. Prostě pokusit se takto donutit strany a bez souhlasu Evropského parlamentu. To si opravdu myslím, že by nebyl dobrý nápad. A zajímalo by mě, jestli dnes je to pořád ještě ve hře při vyjednávání mezi radou, komisí a marockými orgány. Jestli tedy pořád si představujete, že prostě e, to půjde bez ratifikace. Je to vůbec možné a představujete si to tak? Děkuji. A nyní kolega Mačolesi, prosím. Merci. Eh, Děkuji. Já musím říci, že ta první odpověď, kterou jsem dostal, a byl, mě dosti rozčílila, protože mám pocit, že jste vůbec neodpověděli na naše otázky. Třeba týkající se toho udělení souhlasu. Očekáváme odpověď právní, o právním základu u výměny dopisu. Nic jste nám vlastně neodpověděli. Byly to otázky, na které je potřeba odpovědět. Minimálně tak to, to tady běží normálně v parlamentu. A taky musím říci, že jsem byl celkem šokovaný slovy Evropské komise. Protože prostě máme rozsudek soudního dvora. Toho je potřeba se držet. Dnes se tady hovořilo o populaci u pobřeží nebo o dotčené populaci, místní populaci, ale ani jednou jste neřekli uh, západní Sahařané. Takže si myslím, že je potřeba se vrátit k tomu, co říkal rozsudek Evropského soudního dvora. A navíc říkáte, že tedy západní Sahara nebo eh, že ji prostě uvádíte jako region. Tak teď úplně nevím, jak to myslíte. Já myslím, že je potřeba se vyjadřovat k tomuto, eh, že i vlastně paní vysoká představitelka řekla, že to je eh, prostě oddělené území. Přece ne, vy nebudete jako Evropská služba pro vnější činnost hovořit o Krymu jako o ruské provincii, pro boha. Vždyť to je to samé. Takže vy jste nám neodpověděli a pokud nám neodpovíte, tak prostě bychom měli dopisem to znova položit, tyto otázky. Například třeba výměna dopisů, na základě jakého právního základu to proběhlo. A taky by mě zajímala jedna věc. Ten smíšený výbor, kdo v něm je a zase jaký tam je právní základ? Já myslím, že prostě poslanci si přečetli rozsudek Evropského soudního dvora a pak úplně nechápou vaši odpověď. A taky by mě zajímalo, jak tedy chcete získat tento souhlas. Můžete nám prosím na to odpovědět? Ano, vy jste řekli, že jste se snažili rozšířit toto konzultaci, ale to je něco jiného, konzultace a uh, uh, podání souhlasu. Nicméně 90% eh, asociací v západní Sáře prostě s tím nesouhlasí. Já si myslím, že bychom se opravdu tady měli vrátit k jasným, transparentním základům a, a že bychom měli respektovat v této diskusi Evropský parlament. Děkuji. A teď pan Scholz. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit jasně. Mohu souhlasit s tím, co teď kolega říkal v těch otázkách a odpovědích, ale mám jasnou otázku za, na zástupce komise. Vedete konsultace s frontou Polisario? Nebo budete aspoň ty konsultace vést, protože to je vlastně jediný eh, takový uznaný eh, zástupce. Vy jste řekli, že oni tam nějak jako nepřijeli, nebo že se tam nějak toho nezúčastnili. I musí, musí přece jít o jasnou, normální, oběžnou konzultaci s tímto subjektem, abyste získali jejich souhlas. A to vychází z toho rozsudku Evropského soudního dvora, že musí dát svůj souhlas. A pokud to nedají, tak nemůžete pokračovat s těmito jednáními. A druhá otázka, která vede k tomu problému. Ehm, Vedete také konzultace s radou. Takže jak se z toho k tomu staví rada? Jaký má komplexní přístup k těmto jednáním? A pokud rada nemá sama jasný, eh, jasný přístup, tak budete žádat o nějaký mandát ohledně dalšího jednání. Také sdílím názor paní Areny, že zde musí být horizontální přístup ke všem tématům, ke všem otázkám, které se řeší v této oblasti. Doufám, že můžete odpovědět, protože paní Mogherini se vyjádřila tak, že veškeré externí činnosti Evropské unie musí být vedeny tak, abychom se vyhnuli konfliktům, nebo abychom předešli konfliktům, nebo abychom je vyřešili, anebo ale abychom nevytvářeli nové konflikty. Děkuji, pan Klaus Puchner. Ano, děkuji. Já mm, jsem... Eh, já jsem myslel, že nejprve bude hovořit někdo jiný. Ne, nemůžete hovořit teď, na nakonec. Takže nejprve paní Miller. Děkuji za slovo. Mm, děkuji. Já bych. Děkuji, kolegové už to říkali. Opravdu podporuji tu žádost o odpověď. Já chci připomenout mou otázku k RIFu. Na to jste také neodpověděl. So now our, uh, rapporteur, madame. A nyní tedy ještě naše paní zpravodajka, kterou chtěla jsem, aby hovořila až na konec, říkal pan předseda předtím. Děkuji. Zazněla tady spousta zajímavých věcí. A navazuje to na včerejší diskusi s Hancem Kolorem. Mě by zajímala ta otázka lhůt. a ten červen. Před dvěma eh, měsíci se říkalo, že to parlament dostane k projednání až v září. Tedy jak to bude? Červen anebo později? Co se týče procesu pana Kohlera, tak ten chtěl předložit zprávu v září anebo v říjnu, takže si myslím, že by bylo dobré, aby to proběhlo ve stejnou dobu aby se takto spojily tyto dvě agendy, protože nevím, jak se budeme rozhodovat o této agendě zemědělství a eh, rybolovu paralelně s tím procesem OSN. Děkuji. Také děkuji. Dobře, takže já eh, teď nechám na komisi, v jakém pořadí chcete odpovídat a prosím, zodpovězte všechny dotazy, které padly. Děkuji. Já se nejprve chci omluvit, protože si myslím, že generální ředitelství Taxud eh, které jsme chtěli říct, že tam bylo nějaké paralelní jednání na radě. Takže co, nejprve jste se teda to právní základ. V tom dodatku k té dohodě o předružení chceme spoléhat na podmínky, které vytyčil Evropský soudní dvůr. Týká se to prodloužení dohody na severní e, Saharu. Rozhodnutí soudu je samozřejmě možná věcí výkladu. Není to úplně stoprocentní jistota, eh, co máme dělat, co se má udělat, jaké jsou překážky. Můžeme však říci, že v asociační dohodě je to klíčový bod. Nevytváříme žádnou povinnost, ani na nikoho, ani nikomu, ani západní Sahaře neklademe nějaké povinnosti, ani lidu západní Sahary neklademe žádné povinnosti. My jim spíše dáváme výhodu, dáváme jim možnost eh, mít eh, prospěch z těch preferencí, mají možnost vyvážet své výrobky do Evropské unie, výrobky, které jsou vyrobeny na území západní Sahary. Hmm. To je teď v procesu konzultace. Ty vede SVČ. A pro nás je zásadní vědět, jaký na to mají názor, jaký je, zástupci západní Sahary, jaký na to mají názor. Zda se teda domnívají, že ta dohoda jim opravdu přinese prospěch. Takže můžou říci ne, to pro nás ne, to nám nepřinese prospěch, nebo můžou dokonce říci, že to poškodí, že to poškodí jejich eh, hospodářský rozvoj nebo tak dále. Uh, jsou zde některé věci, které jsou spíše, nebo důvody, které jsou politické, některé jsou ekonomické. My musíme ještě vést jednání a chceme dokončit, chceme eh, uzavřít tu dohodu a chceme jim dopřát tyto výhody a preference. Co se týče toho termínu, hm, lid nebo obyvatelstvo, tady je to otázka terminologie. termín, nebo to slovo people v angličtině, to můžete přeložit do francouzštiny buď jako lid nebo jako obyvatele. A takže otázkou je vlastně, kdo má definovat, kdo jsou ti lidé, kteří tam žijí na tom území západní Sahary. Budeme stanovovat nějaká kritéria původu, etnického původu, kam až chcete zajít, to zkrátka není možné. Takže ani pro komisi, ani pro SVČ vlastně není úplně možné vést nějaký, nějaké systematické konzultace nebo nějaké referendum. My vlastně nemáme žádné takové pravomoci. Takže my se snažíme, jak si co nejšířeji se tam jak si dostat eh, k těm názorům, abychom zjistili, jaké jsou názory lidí, kteří tam žijí na tom, v té oblasti. Pokud tam to někdo spochybní, tu naši činnost, tak potom o tom rozhodne Evropský soudní dvůr. My se na to díváme tak, že komise i, i ti, kdo budou pak schvalovat tu dohodu, budou mít odpovědnost eh, zodpovědět na otázku, bude na tom západní Sahara lépe nebo hůře? po té dohodě, po těch preferencích. A má to tedy cenu eh, udělat to nyní, dát jim ty prevence nyní, nebo třeba čekat eh, mnoho let a vlastně nechat je v nejistotě. Takže to jsou klíčové otázky, které musíme zodpovědět. Já už se zde asi odmlčím a myslím si, že na ostatní otázky můžeme odpovědět. Samozřejmě, pokud snad jsme na něco nezodpověděli, tak eh, můžeme ještě odpovědět později. Eh, také spoustu informací najdete ve zprávě, která hovoří o těch konzultacích. Ta zpráva je, si myslím, poměrně rozsáhlá a podrobná. Samozřejmě hm, je to dost těžké, nemůžete tam očekávat asi nějaká tvrdá data. A co se týče načasování. Návrh schválí kolegium, pokud tedy nejde, nedojde k nějaké nepřivětelné události, asi v červnu. Pak bude ještě nějaký čas trvat eh, překlad všech dokumentů a poté to schválí kolegium takže já si myslím, že to bude asi v řádu několika týdnů, ne, nemohu to vám říci úplně přesně, samozřejmě záleží to i na těchto technických eh, ještě mm, lhutách, ale myslím si, že tak zhruba v polovině června by k tomu mělo dojít. Pak ještě jste se ptali, že to jsou vlastně dvě věci. ta zemědělská otázka, pak ta rybolovná, jak by se k tomu mělo přistupovat. Já si myslím, že to je v rukou Evropského parlamentu a rady, aby se nějak dohodli. Pak jste se také ptali určitého prozatímního uplatňování. Jak víte, ta komisařka Malstromová už eh, mezi vás přišla a hovořila o svém stanovisku o prozatímním uplatňování obchodní dohody a řekla, že komise nemá uh, nechce tedy, mm, leda, že by tam bylo nějaké, leda, že by tam byly nějaké neočekávané nebo výjimečné události. Eh, takže určitě nechtějí zatímní uplatňování předtím, než Evropský parlament k tomu dá, nebo dá souhlas k té dohodě. Ta asociační dohoda je vlastně obchodní dohodou. Mm, možná, že u těch ostatních dohod budou jiné mm, okolnosti, také tam budou jiné lhuty, mohou tam být lhuty, takže to, to už pak bude na příslušných orgánech, aby rozhodli, jaký je nejlepší způsob vyrovnat se s těmi lhutami, anebo dokonce už s, některý, s těmi dohodami, které už třeba vypršely mezi tím. Děkuji a ještě na generální ředitelství Mare máte znovu slovo. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji Fernandovi za to, že odpověděl na otázky týkající se obou dohod, o kterých vyjednáváme, ale podívejme se znova na rybolovnou dohodu a na vaše otázky. Já jsem v úvodu řekl, že soud prohlásil, že tato dohoda je e, sice v souladu s právem, ale pouze pro vody, které jsou přímo zpravovány Marokem, to znamená ne vody, které jsou u západní Sahary. My jsme nechtěli tady nic předjímat, eh, statut těchto vod které jsou na pobřeží západní Sahary. A právě proto jsem říkal, že Evropská komise musí mít novou dohodu, protože se na nás vztahují mezinárodní i komunitární, komunitární povinnosti a to zajistit trvalý udržitelný rybolov. Podle toho, jak se tento termín vykládá. Takže to je vlastně základní část našeho přístupu. Nechceme, aby tyto vody eh, zůstaly nepokryty tímto cílem. A chceme uvést do určitého rámce tuto činnost. Konec konců už 30 let máme dohodu, která se týká této zóny. A máme tam nejlépe, jednu z nejlépe řízených rybolovných populací u afrického pobřeží. Teď, co se týče příjmu z této dohody a poskytnutí souhlasu. Přesně tak, jako to vysvětlil Nikola, je to konzultováno se zainteresovanými stranami na základě stejného procesu. Teď k obsahu. Jak jsem vysvětlil, my už jsme vyhodnotili část přínosu vyplývajících ze stávajícího protokolu. Bylo to součástí našeho následného hodnocení, ale také eh, je s tím počítáno v předběžném hodnocení. A tento výbor možná nezná dostatečně oblast rybolovu, tak jsem jenom chtěl připomenout, že to má několik eh, součástí. Tato dohoda, to znamená 30 milionů euro eh, za rok, 16 jsou z toho práva za přístup k vodám a zdrojům a 14, to je podpora odvětví. A k tomu rok podle roku a rozhodnutí operátorů připočítáme 8 až 10 milionů euro po, <coughs> poplatku majitelů lodí. Smíšený výbor. Tam jenom chci říci, že právním základem je přímo ta dohoda, a je to také dále rozvedeno v protokolu, kde se hovoří o fungování, zastupování, e, složení tohoto smíšeného výboru. A jenom připomínám, že to je tedy smíšený výbor v tom smyslu, že tam je Evropská komise a marocké orgány. Evropská komise tam zastupuje zájmy Evropské unie. Takže těch 16 milionů euro, pardon, 14 milionů euro, to je ta odvětvová podpora, ty jsou v podstatě směřovány, omlouvám se za používání termínu, nejsem tady úplně kreativní, tak prostě budu používat slova, která používáme my, to je ten jižní region. Protože v tomto kontextu to máme rozděleno regionálně. A tak to figuruje v naší zprávě. A tím vůbec nepředjímám nic, neříkám, jestli jsme měli použít lepší termín nebo ne. To je jiná věc. Teď předběžné uplatňování. A Fernando řekl, jaký postoj zastala paní komisařka Malstrem k těmto dohodám obchodním. Eh, víme moc dobře, že rybolovné dohody velmi často mají takovou předběžnou a aplikaci tak, aby, se ne, tak, aby operátoři nemuseli přestat lovit ryby. Ve stávající situaci taky víte, že před několika lety jsme měli určitý problém, protože když probíhala předběžná uplatňování dohody s Marokem, tak Evropský parlament rozhodl, že s tím nebude souhlasit. No a pak z toho vznikla krize, která trvala a prostě měsíce tam operátoři nemohli lovit. My si uvědomujeme všechny tyto věci, uvědomujeme si, že jedna i druhá strana a ostatní strany mají své zájmy a budeme se tím řídit. Teď, co se týče načasování, tak vy jste říkali, ne už jsme říkali, že se tady začalo vyjednávat, pořád se vyjednává a říkal jsem vám, že protokol, který v tuto chvíli a, platí, platí do 14. července půlnoci a potom už vlastně nebude, moci provádět, nebude nikdo moci provádět žádnou činnost, protože žádná loď nebude moci vplavat do vod této země bez této dohody a bez protokolu. Ano, děkuji. A já se ještě jednou obracím na zástupce Evropské služby pro vnější činnost. Zda se ještě chcete vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na některé otázky, které zde vznikly, možná trochu diplomaticky. Probíhají jednání, Komise je má na starosti. Teď, co se týče vyjádření souhlasu a vztahu s Frantou Polisario, tak to je spíše politická záležitost. Teď tedy k politické části a, eh, západní Sahary. To řeší OSN. Tak jsme se k tomu vždycky stavili my. Přísluším to, zůstane to tak a chceme ještě více než v minulosti podporovat snahy Organizace spojených národů a zvláštního velvyslance pana Kellera, tak aby našli pragmatické řešení, politické řešení, které bude vzájemně přijatelné. A chci jenom připomenout, že poslední usnesení OSN týkající se obnovení mandátů Minorsa to usnesení bylo přijato 27. minulého měsíce a v tomto usnesení stejně tak jako předchozí revoluce, bě, rezoluce během posledních deseti let právě používají takovéto termíny. Říkají pragmatické, politické, vzájemně přijatelné řešení v souladu s usneseními OSN a Rady bezpečnosti OSN zvláště. To je tedy mandát pana Kellera. Teď, abychom se vrátili k vyjádření souhlasu a frontě Polisario. Fronta Polisario je důležitý partner, jelikož je to součást mírového procesu OSN, jedna ze stran mírového procesu OSN. A chci také připomenout, že fronta Polisario ale nutně nemůže exkluzivně zastupovat komerční zájmy místního obyvatelstva v takovýchto obchodních jednáních. Je to tedy velice důležitý partner, se kterým jsme konzultovali a se kterým jsme v kontaktu, který je eh, jaksi výlučným zástupcem lidu anebo obyvatel, jak chcete, eh, západní Sahary. Ovšem otázka je, jestli to platí i pro obchodní záležitost. Já myslím, že ne. OSN se už poslední deset let snažilo eh, uspořádat referendum a nepovedlo se to. A teď my v rámci obchodních vyjednávání přece nejsme my z toho provádět takovéto referendum a, a prostě najít nějakého jediného a jedinečného zástupce. Prostě v této oblasti není jediný a jedinečný zástupce a generální advokát a eh, soudního dvora to také zmínil ve svém stanovisku v rámci rozsudku o zemědělské dohodě, že Fronta Polisario nemá mandát zastupovat eh, obchodní, obchodní záležitosti lidí či populace západní Sahary. Takže je to velice složitá záležitost, vstupuje do toho OSN, my velmi podporujeme snahy Organizace spojených národů. A chci ještě připomenout, že v posledním rozsudku z 27. února k rybolovné dohodě se nehovoří o Franky Polisario. Což tedy také vysvětluje, proč máme za to, že to tedy je partner, nicméně ne partner, který má mandát výlučně zastupovat příslušné obyvatelstvo při vyjednávání, kteréž to není politické, a které, protože ty politické je stále na úrovni OSN. Děkuji. Merci beaucoup, thank you very much, and now to wrap Děkuji. A nyní si myslím, že na závěr dáme slovo naší zpravodajce, paní Patricia Lelong. Máte slovo na poslední pár slov, posledních pár komentářů. Děkuji, pane předsedo. Já už mám pocit, že všechno snad bylo řečeno. Já jsem tedy pochopila, že se pokusíme odlišit hospodářské a politické aspekty. To je asi ta nejmenší věc. Tady mi ale připadne, že to bude celkem složité, musím říci. Já jsem si vyslechla pana Kolera, vyslechla jsem si komisi a mám pocit, že neříkáte úplně to samé. Mám pocit, že pan Keller k tomu přistupuje tak, že že prostě chce podpořit dobré vztahy mezi Evropskou unii a Marokem a s tím určitě budeme souhlasit. Nicméně taky chce, aby západní Sahara, zastupovaná frontem frontou Polisario. Já vím, že tedy fronta Polisario pravděpodobně není jediný zástupce možný, ale prostě zatím to probíhalo tak. Takže doufám, že díky panu Kellerovi a díky práci Evropské komise eh, se dostaneme k nějakým styčným plochám, tak abychom mohli posunout ku předu tyto dvě agendy. A já souhlasím velmi s Marí, že pro Evropskou unii je to zcela zásadní věc. nechceme uzavřít dohodu, která potom bude porušena za tři měsíce. Děkuji. Thank you very much for this debate. Ano, děkuji za celou tuto debatu, děkuji komisi za jejich eh, příspěvky, děkuji také SVČ. A tím jsme skončili bod 19, takže už nakonec chci říci, že bod 20 je různé. Dívám se, zda má někdo něco do bodu různé. Eh, někdo už eh, moc tedy nemá dalšího, takže tím můžeme dnešní schůzi uzavřít. Děkuji vám všem za účast. Příští schůze se bude konat 20. a 21. června 2018 v Bruselu. Všem vám děkuji.